Buongiorno, possiamo... Buongiorno a tutti. Dobrý den. Můžeme začít. Ještě než přistoupíme ke zprávě kolegyně Nýblerové o roamingu, musím vám poskytnout několik informací ohledně výsledku včerejší schůze koordinátorů. Včera dopoledne tedy proběhla schůze koordinátorů a přijali jsme následující rozhodnutí. Martin Orr a Tamist, eh, tito pánové jsou jmenováni jako stálí členové předsednictva ACER. Poslanci reprezentující eh, Evropský parlament eh, budou předávat informace ITRE dvakrát eh, ročně. Byla potvrzena delegace do Brazílie a politické frakce musí do 3. Pardon, do 30. ledna oznámit jména kandidátů na tuto cestu. A delegace zahájí práci v pondělí 2. dubna ráno sekretariáta zkontroluje předložené návrhy na základě kritérií, na kterých jsme se dohodli. Koordinátoři dále potvrdili rozhodnutí přijaté na začátku volebního období, které se týká jmenování zástupců ITRE ve STOA. Jsou to kolegové Rubik, Riera Madurel, Johansson a to pan Tošenovský. Pokud jde o veřejná slyšení, Budeme mít 20. Eh, března slyšení o horizontu 2020 a pokud jde o první pololetí roku 2012, ITRE uspořádá tři slyšení o horizontu, o malých a středních podnicích a o digitální agendě. Ve druhém pololetí bude možnost uspořádat slyšení o enabling technologies, smart cities a o vesmírných otázkách. Všechny, pokud je o workshopy a tak dále, tak všechny frakce jsou vyzvány, aby eh, do února poslali sekretariátu své návrhy. Na zasedání koordinátorů byly přiděleny čtyři zprávy specifický program Horizon 2020 pro EPP. Euratom eh, socialistům a demokratům, vyřazování eh, jaderných elektráren z provozu ECR a nástroje pro jadernou bezpečnost ALDE. Pokud jde o stanoviska, ta budou dokončena po konzultaci mezi koordinátory. Toto byly tedy informace o výsledcích schůze koordinátorů a nyní můžeme zahájit práci podle předpokládaného pořadu jednání. Prvním bodem je zpráva paní kolegyně Nýblerové o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. Prosím, paní kolegyně Niebler. Hůziče, kolega Otmar. Pan kolega, pardon, potom. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Přistoupím rovnou k jádru věci. Vážení kolegové, ráda bych vás informovala o aktuálním stavu věci. Byla předložena řada poslancích návrhů 595, 59 poznacích návrhů. Eh, s pomocí sekretariátu jsem se pokusila sestavit kompromisní poznací návrhy z tohoto velkého objemu, což byl poměrně obtížný úkol, protože Většina pozměňovacích návrhů se zaměřuje na čtyři okruhy témat. Možná bych je mohla postupně projít a říci, které myšlenky, které podněty jsem mohla zapracovat a jak jsem sestavila kompromisy. Kompromisy jste obdrželi od sekretariátu, takže doufám, že jste všichni měli příležitost se s nimi seznámit Témata, u kterých jsem nevypracovala eh, kompromisy, eh, k těm se dostanu později. Zatím bych se zaměřila na těch 15 kompromisních návrhů. Snažila jsem se sledovat také diskusy v radě, jistě víte, že tam běží paralelní debata mělo by být možné přijmout tuto věc v prvním čtení. Legislativa pro roaming totiž vyprší v polovině tohoto roku a e, ta nová legislativa by tedy na to navázala svým vstupem v platnost. Musíme tedy mít na vědomí toto časové omezení. nebo by dobré, aby, aby ty dvě věci navazovaly časově a proto by bylo dobré dobrat se dohody v prvním čtení. Které aspekty v této diskusi jsou klíčové u roamingu? Za prvé cenové stropy, jak pro malobchodní, tak pro velkoobchodní zákazníky. Kolegové předložili celou řadu návrhů v této oblasti. Mnoho z nich by stálo o nižší ceny než ty, které uvádím já ve svém návrhu, nebo ve svém poznacím návrhu. Eh, jsou dokonce na druhou stranu takoví, kteří by si přáli mírné zvýšení těch cen. Eh, další zase souhlasili s mými návrhy u cenových stropů. Snažila jsem se nalézt nějakou střední cestu. To znamená, že jsem se trochu odchylila od mého původního návrhu. U hlasových služeb a SMS eh, jsem to mírně zvýšila oproti původnímu návrhu s tím, že se tam rozlišovalo mezi eh, velkoobchodním a velkoobchodem a obchodem u datového roamingu a toto je zachováno. Vyšla jsem tedy ze všech návrhů koleků, eh, navrhuji není střední cestu a zajímalo by mne, za vám to takto vyhovuje. Ráda bych také připomenula, že výbor IMCO je eh, společně příslušným výborem s námi a bude proto v této věci také mít co říci. Ve výboru MK budou hlasovat o stanovisku zítra a tam jsou ty cenové stropy stanoveny výše než moje. Myslím, že bude třeba jednat s radou o těch cenových limitech a u nás ve výboru tedy potřebujeme dosáhnout jasně většinového stanoviska, abychom vstupovali do jednání s radou s pevnou pozicí. Jsou to, jsou to kompromisy 19, 11, 12 a 14. Ty řeší cenové stropy. Zajímaly by mne tedy eh, vaše názory na, tento, na tyto kompromisy. Další věc, u které bylo předloženo hodně poznacích návrhů, byla strukturální opatření. Mohla jsem podpořit celou řadu z těchto navrhovaných eh, strukturálních opatření, mohla jsem se také připojit eh, k návrhu komise. I někteří kolegové eh, by si přáli nízké eh, cenové stropy a kdo nestojí o strukturální opatření, ale eh, většina z vás, alespoň soudě dle pozměňovacích návrhů, eh, se staví ve prospěch strukturálních opatření. Také jsem z pozměňovacích návrhů vyrozuměla, jak by podle vás vypadal ideální profil roamingu v EU a technická implementace strukturálních opatření, o tom jsme také jednali na slyšení. Eh, nikdo z kolegů se eh, nepostavil na stranu duálního systému. Je zjevné, že ta dvě strukturální opatření by měla být přijata a otázky implementace, otázky provádění potom budou ponechány na komisi. Tady jde o poznací návrhy, o kompromisní poznací návrhy 4 a 7. Takže společně s mými poznacími návrhy některým z vás šlo o eh, zavádění těchto věcí na místní úrovni, takzvaný local breakout. Celá řada kolegů z různých politických skupin předložila v této věci poznací návrhy. Musím říct, že to je návrh velmi rozumný. Jistě stojí za zvážení, protože tato věc by mohla být třetí alternativou, strukturálním opatřením, které bylo možné zapracovat do toho návrhu. Vypracovala jsem v této věci poznací návrh číslo 6, či kompromis číslo 6. A zajímalo by mne, zda eh, se k tomu kolegové můžete připojit. A poslední věc, eh, poznací návrh, eh, či kompromis číslo 5, to je doložka o optautu. To je podnět, se kterým vystoupila celá řada kolegů. Tato doložka znamená, že e, některé členské státy mohou uplatnit optat na strukturální opatření a neuplatňovat je v případě, že e, domácí ceny a roamingové ceny jsou si velmi blízké. Pokud existuje výrazný rozdíl mezi těmito cenami, pak optal neplatí. Ale pokud se ty ceny jsou blízké, roamingové domácí ceny jsou blízké, pak členské státy mohou obejít strukturální opatření. Na první pohled to byl atraktivní nápad. Konec konců naším cílem je jednotný vnitřní trh jednotnými podmínkami. Potřebujeme eh, pravidla, která podporují konkurenci. A pokud možno neopak. Cílem strukturálních opatření je otevírat trh. Zajímalo by mne, co si kolegové o této věci myslí. A Ráda bych vám tedy na závěr všem poděkovala za to velké množství pozměňovacích návrhů. Většina z nich se ubírá podobným směrem a já opravdu doufám a věřím, že eh, se nám v diskusi podaří zblížit eh, vzájemná stanoviska a že to odhlasujeme valnou většinou, budeme vstupovat do jednání s radou eh, s dobrou pozicí. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Niebler. Víte, že v 10 hodin eh, budeme hlasovat, takže tato rozprava bude trvat do 10 hodin. Když potom bude potřeba, tak navážeme po ukončení hlasování. Informace sekretariátu. Pokud jde o kompromisy, které zatím ještě nebyly rozdány, tak eh, zatím je ještě nemáte, protože Schůze byla ukončena teprve včera večer a zatím ještě nebyly vám rozdány texty kompromisu. To jsem vám tedy chtěla říci. Nejdříve tedy stínový zpravodajové, slovo si chce vzít pan Goebbels. Merci, madame. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. I když mě trochu mrzí, že náš předseda, náš bývalý předseda už nepředsedá našemu výboru. Přesto bych vám rád poblahopřál k tomu, že nadále povedete naše práce vy. Na úvod bych dále rád poděkoval své kolegyni Angelice Niebler za veškerou práci, kterou už odvedla. Včera večer jsme se sešli my tedy stínoví zpravodajové s hlavní zpravodajkou a tato schůze byla podle mne velmi konstruktivní a za svou frakci socialisty mohu říci, že udělám jako stínový zpravodaj všechno pro to, abychom dospěli k něčemu, co bude mít cenu. Musí to být přínosné pro spotřebitele. V budoucnosti historikové určitě budou popisovat tuto revoluci, kterou prožila naše generace a která spočívá v zavedení informačních a komunikačních technologií. Především eh, pokud jde o zavedení mobilních telefonů, protože tento krok změnil celou naši společnost do té míry, že především eh, rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a jednotlivými vrstvami obyvatelstva se stírají. Především eh, pokud jde o přístup k informacím a ke komunikaci. Nicméně je třeba říci, že toto nové odvětví, které je pro spotřebitele fascinující, je eh, pro operátory velikým zdrojem příjmu. Je pravda, že mobilní telefonie v Evropské unii představuje 120 až 130 miliard euro. To znamená, že je to větší než celý rozpočet Evropské unie. A to jasně podtrhuje zájem kolem této legislativy, což je potřebné, protože jsme několikrát konstatovali, že prakticky neexistuje konkurence. Spotřebitelé navíc narážejí na ten úžasný tarifní vynález, který spočívá v tom, že za jedno volání platíte dvakrát. Platí ten, kdo volá a ten, kdo hovor přijímá. Oba dva musí přispět eh, k takto provedenému spojení a musí za něj zaplatit. Právě roaming eh, je důvodem, že spotřebitelé často musí platit eh, obrovské faktury, jedná se o spotřebitele, kteří hodně cestují, překračují hranice a dospíváme do směšné situace, že volání třeba z Hamburku do Mnichova stojí mnohem méně než eh, volání z Mnichova za bavorské hranice a mohl bych eh, uvést celou řadu takovýchto příkladů. Ti, kteří hodně pracují, hodně cestují po Evropské unii, jako třeba my europoslanci, si uvědomují, že je to velmi drahá záležitost a přes všechna přes veškeré úsilí komise snížit eh, tyto ceny, operátoři pořád tomuto tlaku odolávají. Roaming představuje méně než 4 volání uskutečněných eh, v Evropské unii. Ale v roce 2009, to je poslední číslo, které jsem našel, dosáhlo obratu asi 5 miliard euro pro operátory. Operátoři si mezi sebou proplatili 1,25 miliard euro, aby mohli nabídnout tyto roamingové služby. Takže když si to odečteme, tak eh, dosáhneme hrubé marže 3,75 miliard euro pro operátory, což je opravdu značná částka za službu, která představuje jenom takovou drobnou službu nabízenou operátory. A když navíc víme, že 80 trhu obhospodařují čtyři velcí operátoři, 80% čtyřmi operátory, je jasné, alespoň pro mne, že zde čelíme kouzin kartelu, jak říkal náš přítel Giles Chichester. A tento kartel se teď samozřejmě staví proti strukturálním a tarifním opatřením navrhovaným komisí. Za mou frakci musím říci, že je jasné, že eh, v budoucnosti a v blízké budoucnosti budeme muset eh, určitým způsobem zregulovat eh, tento trh roamingových služeb eh, v Evropské unii. Už jsem řekl, že čtyři velcí operátoři se dělí o 80 mobilního trhu. Jedná se o operátoři, kteři, operátory, kteří jsou přímo v našich všech zemích. A to buď eh, přímo, anebo <clears throat> ve spojení s některým z domácích operátorů. A tito čtyři velcí operátoři plus ti ostatní udržují fiktivní národní hranice pouze kvůli cenám, kvůli tarifům, aby mohli účtovat více svým zákazníkům, i když oni sami celý ten systém řídí. Pokud eh, je naším cílem skutečně jednotný trh, pokud chceme vytvořit skutečný evropský trh s telefonními službami, musíme tento roaming prostě zcela odstranit. Já bych řekl, že to bude v blízké budoucnosti, možná v roku 2015, tak když se nám to podaří dříve, tím lépe, ale v každém případě se budeme muset eh, ubírat tímto směrem. <clears throat> Abych stručně odpověděl na několik otázek Angeliky Niebler. My jsme pro strukturální návrhy komise, ale pouze jako dočasná opatření, protože, jak jsme říkali, Naším konečným cílem musí být vytvoření jednotného tarifu pro celou Evropskou unii. Jsme pro local breakout, tak jak je definován v kompromisním návrhu zpravodajky. nejsme příliš spokojeni s tou doložkou opt-out, kterou vytvořilo několik operátorů. Jejich jediný cíl je podržet si klienta jako rukojmího, aby mohli své zákazníky zavřít do pozlaceného vězení, tak eh, se tváří, že jsou schopni snížit své ceny, což je samozřejmě jasné, protože víme, jaké marže v tomto odvětví jsou. Ale mám pocit, že tato doložka opt-out by zabránila vytvoření toho, co chceme, což je jednotný evropský tarif. Jednotný evropský tarif eh, vy říkáte, že by to nepodporovalo konkurenci mezi operátory. Já, když vidím, jaký nedostatek konkurence v tomto odvětví teď vládne, tak já bych na to riziko přistoupil s tím, že bychom usilovali o to, aby roaming byl odstraněn a abychom měli rozumné a ospravedlnitelné tarify všude všech, ve všech 27 evropských zemích. Děkuji kolegové za pozornost. Děkuji pane kolego Gebelsi. A slovo má paní kolegyně Valean z ALDE. Prosím, pět minut. Eh, to by bylo dobře. Děkuji mnohokrát. V první řadě bych chtěla poděkovat paní Niblerové za návrh kompromisních pozměňovacích návrhů, včetně nejrůznějších řešení, která nabízí. Včera jsme měli zasedání stínových zpravodajů a i když to bylo velice konstruktivní, tak nakonec jsem si říkala, že stále nemáme skutečné řešení, co se týče velké výzvy celého roamingu. Protože v tuto chvíli se díváme na strukturální řešení. Proč? Protože chceme posílit hospodářskou soutěž, a to na evropských trzích, i když tady máme určitou konkurenci na národních trzích, tak nejsem stále přesvědčená, že roaming je skutečně celoevropská služba. Měl by zajistit lepší služby a nižší ceny spotřebitelům. Ale začínáme tím cílem posílit hospodářskou soutěž na evropské úrovni Myslím si, že musíme zajistit jasnou marži, eh, co se týče stropu jak velkoobchodních, tak maloobchodních cen. Musíme mít také alternativní poskytovatele služeb na trhu. A i když jsem nebyla ochotná eh, řešit eh, otázku návrhu cen ze strany komise, protože když se bavíme o cenách, tak bude celá řada návrhů a bude těžké najít kompromis, takže naše politická skupina by chtěla mít kompromis, co se týče pozměňovacího návrhu o cenách, pokud se nám spolu dohromady podaří eh, identifikovat určitá kritéria pro stanovování cenových stropů. Například věřím, že eh, přerážka pro nové Eh, společnosti by měla být eh, vypracována berekem prostřednictvím jejich metodologie, eh, co se týče velkoobchodních stropů. A mé pozměvací návrhy ohledně cen se týkají právě této problematiky. Za druhé, také jsem navrhovala, že tyto stropy by měly by platit do roku 2015. V některých případech bychom měli dosáhnout cenových stropů, které navrhuje paní Niblerová, ale také bychom měli odložit revizi ze strany komise na rok 2016, abychom měli více času na hodnocení toho, zda máme dostatečnou hospodářskou soutěž na trhu s roamingem a zda tedy máme toto nařízení prodloužit či ne. Jsem velice ráda, že paní zpravodajka to vidí podobně. Ne tedy s tím prodloužením, ale s tou myšlenkou, že bychom měli mít kompromisní návrh ohledně cenových stropů. Také bych ráda přivítala úvod, poté eh, taková průběžná zpráva, která se bude vypracovávat eh, dva roky poté, co tato nařízení vejde v platnost. Také jsem ráda, co se týče toho breakoutu, to jsem navrhovala sama podstatě paní zpravodajka to dala do kompromisního návrhu a je to také široce podporováno v naší skupině, v našem výboru. Myslím si, že ten místní breakout doplňuje strukturální řešení a je velice důležité, podle mého názoru, abychom snížili ceny u datového roamingu, protože to je velice dynamický trh. I když LBO není v podstatě roamingem jako takovým, tak bychom to měli začlenit do tohoto nařízení. A když se podíváme na odstavec 2, 4, 8a, tak je tady opatření, kde se uvádí, že budou mít zákazníci alternativní smlouvu. A když se podíváme na možnost opt-outu, tak bychom měli tento odstavec vypustit a umožnit zákazníkům, aby měli alternativní smlouvu kde by mohli využít právě toho místního breakoutu, čili by tam bylo určité doplňující řešení. Co se týče této opt-outové kloze, což je článek 4.8, je to nový odstavec, tak v podstatě tady jsou určité otázky, které se týkají implementace. Věřím, že tento paušální systém cen je lepší pro spotřebitele, je jednodušší a také věřím, že to by mohlo být odpovědí na náš cíl snížit ceny v oblasti roamingu eh, a přiblížit je národním cenám s ohledem na spotřebitele a jednotlivé ceny. Takže bychom si měli ponechat tento opt-out, i když stále existují technické záležitosti, které se musí rozhodnout, například jak by to skutečně fungovalo. Představme si, že poskytovatel telekomunikačních služeb, jaké země, například Rumunska, bude schopen nabídnout levnější roamingové ceny než belgický operátor. By mohl vstoupit na belgický trh, mohl by eh, nabídnout domácí ceny. Mně není úplně jasné, zda to umožňuje návrh toto nařízení ale myslím si, že by to bylo dobré řešení. Co se týče skutečnosti, že bychom eh, měli ponechat na Bereku, aby rozhodl, jaká je definice roamingových cen, praktické ekvivalenty vůči národním cenám, komise by zcela jistě měla mít konečné slovo v tomto ohledu, protože se jedná o návrh, kde se snažíme řešit eh, strukturální změny. Myslím si, že pro tuto chvíli je to vše. Děkuji. Kolega Lambert. Děkuji, pan kolega Lambert. Eh, Já nebudu opakovat eh, celou řadu dobrých argumentů, které zazněly od pana Goebbelse. Musím říct, že tentokrát téměř stoprocentně souhlasím s tím, co řekla, ale eh, Roberte, když říkáte, že to je zlatá klec, tak je to spíše eh, pro ty operátory a ne pro zákazníky. Mám jednu otázku, která se týká eh, cenových stropů u datového roamingu datového provozu. Jestli jsem to dobře pochopil, je to 500 eh, euro za gigabyte, je to tak? Eh, pokud to vynásobím tisícem eh, za megabyte, tak upřímně řečeno, v tomto výboru tak často slýchám mantru chceme vytvořit internetový provoz, datový provoz, že to oživí naši ekonomiku. A když se podívám na ty ceny, tak se nejsem jistá, toho skutečně dosáhneme. Musíme být mnohem agresivnější, co se týče cenových stropů v našem návrhu. V oblasti datového provozu eh, musí to být eh, řádově mnohem větší a Eh, celá řada stěnových zpravodajů si myslí to samé, tak eh, bych byl rád, abychom něco skutečně udělali. Protože když se na to podívám z hlediska zákazníka, tak se nejsem jist, zda eh, nebudeme spíše k smíchu, zda to vůbec zákaznice ocení. Co se týče opt nejsem si úplně jist, o co nám jde, protože pokud operátor navrhuje roamingové ceny, které jsou téměř totožné domácím cenám, tak proč vůbec by některý z jeho zákazníků hledal nějaké jiné varianty u jiných operátorů? Tady musí být samotná dynamika trhu, ta by měla vyřešit tento problém. Já si myslím, že to vlastně nepotřebujeme. Pokud skutečně zajistíme, že tady bude svobodná volba ze strany zákazníka, tak doufám, že tržní cíly donutí operátory, aby nabízeli ceny které budou téměř totožné domácím cenám za datový roaming. Takže nevím, za to skutečně potřebujeme. Měli bychom cenové stropy ponechat jako klíčovou prioritu. Víme, že ty strukturální změny nejsou dokonalé, ale nikdo nepřichází s nějakým úplně dokonalým řešením, takže to se týče návrhu komise, bylo by dobré, abychom přišli s lepším návrhem. Děkuji. Grazie, kolega Chichester. Děkuji, pan kolega Chichester. Ne. Finito i Tím jsme tedy ukončili stínové zpravodaje a můžeme dát slovo dalším. Paní Rol Castillo. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve chci poblahopřát své kolegyni Niebler protože udělala a dělá tuto práci velmi dobře, vede práci na této zprávě, která je podle mě velmi dobře orientována a navíc se snaží integrovat celou řadu věcí, ale takovým způsobem, aby to bylo přínosné. Já se zaměřím na ten opt-out. To je přesně ten bod, u kterého skončil náš kolega Filip Lamberts a myslím si, že se určitě ozvou hlasy v tomto smyslu, že už nepotřebujeme opt-out, protože eh, chceme ponechat eh, možnost volby. Já si myslím, že takové záležitosti, které se předtím týkaly roamingu, jsou vytvořeny proto, aby podpořili konkurenci na roamingovém trhu. Je to tedy mechanismus, eh, který už určitým způsobem podmiňuje možnost volby uživatelů. Komise teď dělá další krok. Chce otevřít trh, chce umožnit, aby tam bylo více konkurentů a tím pádem chce dosáhnout toho, aby pro uživatele existovala větší volba a lepší ceny. Ale chápu, že existují přímější formy a nepřímější a flexibilnější formy nebo způsoby, jak dosáhnout stanoveného cíle. Myslím si, že určitě jsou zde argumenty pro svobodnou volbu uživatelů, ale myslím si, že v současné situaci, kdy prostřednictvím nového nařízení vytváříme cesty, pro pohyb takovéhoto trhu a kdy se snažíme určovat jeho ceny, myslím si, že je zajímavé umožnit opting out. Pokud opting out znamená, že se tím nakonec dosáhne lepší, lepších cen. Stejně jako jsme se snažili dosáhnout lepších cen, když jsme stanovili cenové stropy. A myslím se, že i toto by mělo vést k lepším cenám, protože tím podporujeme domácí operátory v tom, aby nabídli lepší ceny svým uživatelům při roamingových službách. Takže pokud uživatel se dohodne se svým operátorem, že bude mít prakticky stejné roamingové ceny, jako jsou ceny za domácí volání, tak si myslím, že může být rozumné, aby se neuplatňovala doložka přístupu k roamingovým službám prostřednictvím alternativního operátora. Musí se zde splnit celá řada podmínek. Co to znamená prakticky ekvivalentní? Protože zde může být celá řada různých eh, interpretací. A já jsem ve svém pozměňovacím návrhu právě řekla, že do toho by měl vstupovat Berek, aby stanovil, co to znamená, tedy ten prakticky ekvivalentní tarif a potom do toho také vstupuje komise, která na základě zprávy Bereku rozhodne, zda nabídka roamingových cen ze strany domácího operátora, která tedy umožňuje využít eh, této doložky opt-out. Zda je v pořádku, je tedy prakticky ekvivalentní nebo ne. A potom by měl probíhat eh, monitoring a sledování toho, jakým způsobem jsou v praxi tyto ceny uplatňovány. A měl by to sledovat Berek. V tomto kontextu já tedy jsem pro tuto doložku opt-out s těmi požadavky, které jsem zde uvedla, které by tedy musely být splněny. Děkuji, pan Prody. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji vám a především k vašemu zvolení a dále dovolte, abych vyjádřila svou spokojenost tím, že mohu znovu pracovat eh, v tomto výboru, kde jsem už byl v minulém volebním období a doufám, že právě zde je možno využít eh, synergie s výborem pro životní prostředí, především pokud jde o otázky energetiky. Tím vám také vysvětlím, proč zatím ještě nejsem schopen pozitivně přispět k této zprávě. Především chci poděkovat paní Niebler za její prezentaci a chci navázat na to, co jsem řekl tehdy v předcházejícím výboru, v tom smyslu, že společně s kolegou Goebbelsem považuje roaming za absurdní řešení společnosti dnes by měly být schopny se prezentovat jako evropské společnosti, evropští operátoři díky dohodám mezi sebou a také díky tomu, že Evropa může být považována za skutečně jednotný a jediný trh. V tomto smyslu se k tomu trochu blížíme, ale zatím jsme tomu ještě dost daleko. Možná příště, až se tím budeme zabývat a se nám skutečně podaří přesvědčit operátory a telekomunikační podniky, aby vystupovali vůči uživatelům jako poskytovatele služeb na evropské úrovni. Děkuji, pan Hockmark. Signora prezidente. Vážená paní předsedkyně, Dovolte, abych vám poblahopřál k vašemu zvolení. Ano, dal jsem se rychlo kurz italštiny, takže doufám, že ke mně budete do budoucna laskava. Chci poděkovat Angelice za to, jakým způsobem přistoupila ke své zprávě, k jejímu rozvíjení, protože myslím, že skutečně nás to posouvá eh, kupředu. Myslím si, že musíme zohlednit dva jevy. Eh, dvě věci, když se bavíme o kompromisech. Eh, za prvé, když se tak vezmeme, roaming svým způsobem je něco nesmírně staromodního, protože píše se rok 2012, eh, je to jeden z nejrychleji se vyvíjejících sektorů moderní technologie a přesto se tady upínáme na národní hranice. To jistě z dlouhodobé perspektivy není udržitelné. A dochází ještě k další věci. Vrátíme se později dnes na našem, v rámci našeho programu eh, k politice spektra, která nám umožní eh, zavádění celoevropských služeb. Myslím si, že již dnes to je pro operátory výzva. A dovolte, abych upozornil ještě na jednu záležitost, a totiž na objem eh, datového provozu. To si řekněme jasně, to je ten největší a obrovský problém, kterému dnes čelíme, eh, protože datový mobilní provoz se zvyšuje tak, v takovém trendu, že dochází každoročně k zdvoj, troj, čtyřnásobení. Za posledních pět let se ten objem, myslím, z desetinásobil. V tomto roce se zdvojnásobí a každá nová generace smartphonů eh, či PC nabízí nové služby. Před dvěma lety slovo app nebylo příliš obvyklé. Dnes aplikace vlastně symbolizují vznik celé řady nových služeb, které jsou stále efektivnější. A s každou generací iPhoneu eh, vzrůstá potřeba datového provozu. Říkám to proto, že je možné, že bude nutné ty cenové stropy snížit na polovinu. Ale to nepomůže, pokud se objem datového provozu čtyřnásobuje. A v roce 2000, a rok 2013 to je ještě velmi, velmi daleko v budoucnu z tohoto úhlu pohledu. Takže já si myslím, že, ten, takzvan, že se skutečně potřebujeme um, odpojit od té staré struktury a já chci poděkovat Angelice za tyto možnosti. Myslím, že ten local breakout, který já i další navrhujeme, je prvním krokem tím správným směrem. A chci říct si naprosto jasně, že neberu žádné argumenty. Já jsem slyšel od operátorů, že se jim to nelíbí, protože se obávají, že eh, jiní operátoři z toho budou mít prospěch, ale to není argument proti. To je argument pro tu věc, protože dochází Eh, k prohloubení konkurence. A technicky za to to znamená jedině to, že v zahraničí budeme moci používat eh, místní sítě tak, jako to činíme doma, Wi-Fi a podobně, zde v parlamentu, v hotelu. A také dlouhodobě to vyřeší problém eh, s hlasovým provozem a SMS. Ale local breakout by skutečně měl být prioritou. Myslím si, že to by mělo být klíčovým strukturálním prvkem této legislativy, protože všechno ostatní se poté následně vyřeší díky tomu. A já jsem také navrhl některé věci, pokud je eh, tu domácí výjimku, pokud pan Lambec může stoprocentně souhlasit eh, s panem Gebrsem, já mohu alespoň z 10% souhlasit s panem Lambercem. Já si myslím, že je důvod eh, ke skepsi, protože riziko spočívá v tom, že domácí operátoři budou mít vyšší ceny. A pak se ten problém vyřeší díky Luka Breakoutu a vyřeší zatím vlastně všechny problémy. Proto bychom právě tomuto měli dávat prioritu. Protože to je věc, která přinese řešení všeho ostatního a e, zaručí dostatečnou dynamiku celého procesu. A už jsem se prošel kompromisní návrhy a ještě se těším na jejich detailnější analýzu diskuse o nich. Děkuji, není pan kolega Royal. Mnohokrát, paní předsedkyně, Chtěl bych poděkovat Angelice za přípravu tohoto návrhu. Chtěl bych říci, že telekomunikace jsou čím dál tím důležitější. Je tam čím dál tím větší zisk, obrat, což znamená také vytváření nových pracovních míst. To je výhoda, znamená to také více investic. Co se týče jiných politických rozhodnutí, tak jsme vždy zdůrazňovali skutečnost, že telekomunikační průmysl by měl investovat více, protože potřebujeme lepší, větší infrastrukturu. Třetí věc, eh, národní trhy mají skutečně vynikající eh, hospodářskou soutěž. Naopak, ceny se snížily. Ten vývoj je slibný. Jediný problém je v oblasti roamingu. V minulosti jsme stanovovali ceny, abychom řešili roaming a ceny se do určité míry snížily, ale nepodařilo se nám zajistit hospodářskou soutěž. Stanovování cen může snížit ceny, ale nezajistí hospodářskou soutěž. Z tohoto důvodu vítám návrh komise. V oblasti roamingu bychom měli udělat to, co jsme udělali v rámci národních trhů, protože skutečná hospodářská soutěž skutečně sníží ceny a pak se zákazníci rozhodnou, jakého poskytovatele budou využívat. Musíme být tedy velice opatrní. Musíme podpořit návrhy Angeliky, abychom měli rychleji strukturální řešení a za druhé musíme zajistit, abychom nestanovovali cenové stropy, které by narušily strukturální řešení. Pokud chceme mít strukturální řešení, pokud chceme pomoci hospodářské soutěži, tak zároveň musíme zajistit, aby v ostatních oblastech bychom nepodkopávali takovéto snahy. Takže zcela jistě to musíme rozmyslet a rozhodnout o dobrých kompromisech. Grazie, velocissimo, Děkuji, to bylo velmi stručné. Pan kolega Kreutzmann. Ideologie. Mnohokrát, paní předsedkyně, ideologie nám nepomůže, takže budu pokračovat v tom, co říkal předřečník. Musíme mít opatření, která zajistí lepší hospodářskou soutěž, musíme vyvinout tlak na trh. Je tady optautová doložka, já si myslím, že to je dobré, protože tím vznikne tlak, poskytovatele budou muset zvážit, do jakých eh, technologií investovat a, a také zvýhodnit služby pro své zákazníky. Je to kvazi monopol, ale trh to může vyřešit. Pochopitelně to místní oddělení služeb povede také k větší hospodářské soutěži a v budoucnosti bychom možná měli mít eh, evropské stanovení určitých eh, cen. To by mohlo vyřešit eh, problém. Mohli bychom mít evropský prefix, takže bychom mohli vyřešit tento problém. Pokud ceny půjdou příliš daleko, tak, budete, tak zabráníte novým operátorům, aby vstoupili na trh a opět tady budou monopoly ze strany jiných velkých společností, které už na trhu fungují. Musíme mít tedy ceny, aby i nové společnosti měly možnost se dostat na trh, aby poskytly zajímavé nabídky a čím nižší tarify, tím méně to bude zajímavé pro nové společnosti, aby vstoupily na trh. Takže je důležité, aby to řešení bylo schůdné pro trh. A to zdůrazňuje paní zpravodajka ve své zprávě, takže kompromisní návrhy podporujeme, jsme pro optoutovou doložku, tu možnost těch místních breakoutů, toho oddělení a ve výboru IMCO se tato otázka také probírá, bude tam stanovisko, které připraví. O tom hlasování budou eh, hlasovat až za nějakou dobu, ale zítra mají setkání stěnových zpravodajů, takže uvidíme, jak se dohodnou tam. Děkuji. Než dám slovo panu Rybigovi, se ještě zeptám, jestli máte své hlasovací karty, abyste se už pomalu připravili na následující hlasování. Pan Rubik. Eh, möchte auch immer wieder betonen, dass, dass... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl pouze ještě jednou zdůraznit, že Evropský parlament by neměl stanovovat žádné ceny. Měli bychom to nechat na hospodářské soutěži. Co je naší povinností? Měli bychom definovat zneužívání pravidel. Měli bychom říci, v jakých případech hovoříme o skutečných podvodech na zákaznicích. A roaming 3 možná bude roaming 4, bude dobrým vývojem. Tento balíček, například máme balíček v Německu, kde tisíc eh, minut, tisíc SMS a jeden gigabyte eh, pro data a je to za 8,80 euro. Když jedu do Belgie, tak ten jeden gigabyte sám o sobě mě stojí 19 euro a hovoříme o 500 euro za jeden gigabyte. Chtěli bychom stanovit tu maximální výši na 500 euro. Když mám tisíc minut, když mám tisíc sms tak doma za to platím 8,80. Dávám jenom takovýto příklad, že ten trh náležitě nefunguje a je naším úkolem, abychom použili technická opatření a vytvořili skutečnou hospodářskou soutěž. Když se podíváme na Facebook, nové technologie, co je možné dosáhnout pomocí této nové technologie? Eh, miliony Evropanů to používají přeshraničně, je to skutečná evropská záležitost. Je důležité, aby ty ceny klesly na národní úrovně a aby tyto ceny byly skutečně implementovány. Děkuji. Rada si chce vzít slovo. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A i my vám blahopřejeme ke zvolení do funkce předsedkyně výboru ITRE. Děkujeme mnohokrát za tuto užitečnou diskusi. Bylo pro nás nesmírně zajímavé je sledovat a jsme velmi vděční, že všechny strany na nejvyšší úrovni stojí o to dořešit problematiku roamingu předtím, než vyprší aktuální legislativa koncem června. Cítíme se pozbuzeně vaším přístupem k této věci v rámci kompromisu. Chceme poděkovat parlamentu za konstruktivní přístup a já se postarám o to, abychom i my za naši stranu přispěli k dosažení tohoto společného cíle. Jsme si vědomi toho, že e, časový rámec je opravdu těsný, musíme spolupracovat na hledání správných řešení. E, s radostí vám mohu sdělit, že i v radě diskuse postupuje velmi konstruktivně. Dnes jsme si tedy velmi pozorně vyslechli diskusi ve vašem výboru, kterou vnímáme jako velmi relevantní, zajímavou. Poukazuje to na to, že vnímání těch problémů a výzev je podobné v parlamentu i v radě. Až obdržíme kompromisní návrhy, zanalizujeme je, tak abychom se mohli připravit na dialog s vámi. Takže prozatím velmi děkujeme a těšíme se na úspěšnou spolupráci. Děkuji. Takže pokud teď souhlasíte, tak eh, přerušíme, budeme hlasovat a navážeme na to zase po hlasování. Ještě pan Goebbels. Jen taková drobná poznámka, paní předsedkyně. Pan kolega Rybik eh, říkal, že parlament by se neměl vměšovat eh, do stanovování tarifu. Mohl bych říci panu Rubigovi, že bez nařízení roaming 1 by nařízení roaming 2, kdy komise, rada i parlament zasáhly do struktury cen, tak bychom ještě vůbec nikdy nebyli, protože by to nevedlo k tomu snížení cen, které si parlament přál. Betonen, dass ich sehr wohl für diese, uh, uh, ano. Já jsem pro omezení. Určitě bychom je zabránit zneužívání, ale neměli bychom provádět cenovou regulaci. Parlament by neměl stanovit jednotnou cenu 1 euro za 1 gigabyte. A prostě a tak to do budoucna bude. Je třeba rozlišovat eh, z hlediska kvality, eh, nízkorozpočtových nabídek a tak dále. Jsem pro konkurenci, ale pokud, pokud někdo bude chtít eh, dvakrát vyšší cenu za zboží, můžete odstoupit od smlouvy a tady se bavíme o pětinásobku běžné ceny. Já jsem byl zpravodajem pro roaming 1 a uh, eh, učil jsem se vyjednávání. Vyjednávali jsme také roaming 2, takže víme, jakým směrem bychom měli jít. Děkuji, takže teď přerušíme rozpravu a navážeme zase potom, co ukončíme hlasování, abychom s kolegyní Niebler uzavřeli tuto rozpravu. Teď tedy začneme hlasovat, mělo by to být rychlé. Nejdříve zpráva kolegy Hekmarka. To je pouze jedno hlasování, takže máme jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. On peut ouvrir la votation, s'il vous plaît. È aperta la votazione. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. hlasují dva poslanci EPP navíc. Dva náhradníci, prosím, vytáhněte kartu. Promiňte, paní předsedkyně, na hlas. Já se obávám, že moje hlasovací zařízení nefunguje. Zařízení paní kolegyně Hall nefunguje, tak si přesedněte na chvíli. Děkuji. Takže zahajuji hlasování. Já jsem zapomněla svou kartu ve Štrasburku. Takže máme dva kolegy, kteří hlasují bez kart. Vy jste pro, dobře, jeden, dva kolegové jsou pro, kteří hlasují bez karty. Ještě pořád tam máme jednoho poslance za EPP navíc. Výborně, končím hlasování. Výborně. Je to schváleno. 52 hlasů pro. Děkuji. Jednomyslnost. A teď přistoupíme k druhému bodu Máme zde zprávu pana Johansona. Kompromis jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 1, bod 6, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ověříme, dobře. Ověříme si bod 6, odstavec číslo 1, Girek. Tak prosím, zahajuji hlasování. Pořád tam máme plus dva hlasy pro, 29 pro, 23 proti. Přijato. Odstavec 1, bod 7, tykau. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to přijato. Odstavec 1, bod 8, tykau. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to přijato.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 3, bod 23, Šimanský. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato.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 odstavec 4, teď tady máme ústní pozměňovací návrh, odstavec 4 bod 41, kolega Butikofer. Všichni souhlasí? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Bod 42, Cukalas, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 4 bod 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 4 bod 44, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Odstavec 4 bod 45, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Odstavec 4 bod 46, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 4 bod 48, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. A, promiňte, ještě bod 4, bod 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Bod 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to není přijato. Přijato? Ověříme. Ověříme pozměňovací návrh 55. Tři poslanci EPP navíc. Dva poslanci EPP navíc, jeden poslanec EPP navíc. Jeden poslanec ALDE navíc. Dobře. Výsledek je to přijato. Děkuji. 57. Teď bod 57, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 58, Karinč, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 59, Franko, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ne? Ověříme. Ověříme 59. Ověříme 59. Jeden poslanec za LPP e navíc. Jeden poslanec EPP navíc. 59. Možná jsem vytvořil nedorozumění. Já jsem byl toho názoru, že druhá polovina 58. nebyla přijata. A e, proti tomu jsem se chtěl postavit. Měl jste pravdu. Takže tím jsme schválili, promiňte, je to moje chyba, Nehlasovali jsme o druhé polovině 58, takže 59 jsme schválili a teď se vrátíme ke druhé části 58. Promiňte. Franko? Prosím, Franko. Ano. Já navrhuji, abychom vypustili to A. Máme tam asks for a financial instrument tak aby to bylo financial instruments, aby tam bylo více flexibility. Omlouvám se, vy teď diskutujete o 60, ale my teprve hlasujeme o druhé části 58. Kolegyně Del Castillo? Ano? Abychom se řídili seznamem EPP, tak u té druhé části bychom dali plus. Takže u první části máme plus, ale u druhé části tak tam máme minus, co tam dali stínovi zpravodajové. Takže my máme minus v druhé části pro hlasování EPP podle toho, co máte v seznamu. Výborně, děkuji. Takže teď hlasujeme o druhé části 58. Vztahuje se to k odstavci 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Já si myslím, že je to zamítnuto, ale pokud chcete, tak to ještě ověříme. Ověříme. Voto aperto? No. no. Je to zamítnuto. Vidíte, je to zamítnuto. Takže teď šedesátka a dáme slovo Frankovi. Ano, já navrhuji, aby se vypustil člen A u toho ask for financial instrument a abychom tam měli plurál, tím pádem bychom měli flexibilnější návrh. So Všichni souhlasí s ústním návrhem kolegy Franka? Dobře, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 60, tak jak ho navrhuje pan kolega Franko s tím, že by se tam eh, dal ten plurál. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 61 tykau. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62 Van Brept, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 65 pana Roila, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 67, Van Bremt, kdo je pro? Zase ta druhá část. Musím se naučit na tu druhou část, vždycky na to zapomenu. Druhá část bodu 65, jak to, že ne? No, perché a me Sorry. la scheda che hanno eh. presentato... Promiňte? V mém seznamu se říká, První část odpadá, pokud je přijat kompromisní návrh 8. A ten byl přijat, takže první část odpadá. Takže o tom nemůžeme hlasovat do té první části. Ano, přesně tak. Já jsem tam měla jenom jednu část, o které jsme měli hlasovat, a to je ta druhá část. Takže jsem zapomněla říct, že je to ta druhá část. Ta první vlastně už byla uh, vyškrtnuto z mého seznamu, takže teď hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67. Van Bremt. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Beauty Koffer. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď eh, budeme hlasovat eh, jmenovit, ve jmenovitém hlasování o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Zase EPP navíc, výborně. Takže vždycky musíme přičíst eh, ty dva hlasy pro, takže je to schváleno. 51 plus 2, takže 53 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, blahopřeji. Omlouvám se za své chyby při hlasování, slibuji vám, že se to naučím a teď se vrátíme k pořadu jednání. Počkáme, až odejdou ty, ti, kterých se to týká a vrátíme se. Počkáme minutku, než eh, odcházející opustí tento sál. Per favore, quelli che devono abbandonare la sala. Prosím vás, ti, kteří odcházíte, odejděte rychle, abychom mohli pokračovat v práci. Grazie. La parola alla commissione. Děkuji a slovo má komise. Prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, také bych rád na úvod poblahopřál. Thank you, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Také bych vám na úvod rád poblahopřál k vašemu zvolení předsedkyně tohoto výboru a za druhé bych chtěl poblahopřát paní Niblerové k vynikající práci, kterou odvodla v této oblasti. Také velice vítám ambice výboru, že chcete pracovat na roamingu, abychom dosáhli dohody, co možná nejdříve, aby nedošlo k žádným problémům poté, co toto nařízení vyprší a než toto nařízení, další nařízení vejde v platnost. To je velice důležité. Velice stručně k těm čtyřem bodům, které zmínila paní Niblerová na úvod svého vystoupení. Pochopitelně není to překvapení. Tuto věc už jsem zmínil několikrát na půdě tohoto výboru, když jsme se dívali na návrh, na cenové stropy. Neměli bychom se na tyto cenové stropy dívat odděleně od odvisle od celého návrhu a podobně i na strukturální změny. Takže souhlasím s paní Valian, s panem Kreuzmanem, měli bychom ponechat dostatečnou marži pro retailové, tedy obchodní i velkoobchodní ceny. Měli bychom ponechat také dostatečný prostor pro nové společnosti, které chtějí vstoupit na trh a zajistit eh, zajímavé nabídky zákazníkům v oblasti roamingu. To je také součástí tohoto návrhu. A když se bavíme o cenových stropech, tak eh, možná se můžeme opět podívat na tu správnou úroveň velkoobchodních eh, cen a jejich stropů, ale měli bychom také pamatovat, že ty přirážky, ty marže by i v maloobchodní oblasti měly být dostatečné. Zazněly různé názory, které se týkají eh, Eh, datových cen za roaming, že tyto ceny jsou příliš vysoké, především pro ty, kteří používají velké objemy eh, přenosu dat, což je pravda. Z tohoto důvodu je velice zajímavé vyslechnout si eh, názor Evropského parlamentu, který přichází s tím řešením místních oddělení, těch breakoutů. Ať už máme ty stropy pro datový roaming jakýkoliv, eh, tak eh, tento problém prostě nevyřešíme. Musíme najít inovativní, nová řešení a v tomto ohledu to vypadá velice zajímavě, takže bychom se měli podívat na veškeré možnosti tohoto řešení, abychom posílili hospodářskou soutěž především v oblasti přenosu dat. Nyní stručně k návrhu do školy, ložky o opt-outu. Ano, je to velice lákavá eh, nabídka, látkavý návrh, eh, že bychom měli takovouto zázračnou doložku v nařízení o roamingu. To je zajímavé. Měli bychom se zamyslet nad tím, kde bychom ji mohli implementovat. Ale musíme si uvědomit, že možná by to mohlo mít určité negativní dopady. Musíme každopádně zajistit, aby takováto doložka byla předmětem velice přísných podmínek. V první řadě, i když dáme možnost operátorům, aby neuplatnili strukturální řešení, pokud poskytnou doložku těch místních cen, tak Takováto výjimka ze strukturálních opatření by byla zajímavá pro operátory, kteří působí v zemích, kde ty úrovně domácích cen jsou eh, stále ještě dost vysoké. Na druhou stranu v zemích, kde ty domácí ceny, tarify jsou konkurenční, jsou celkem rozumně nízké, tak v těchto zemích by operátoři nepožadovali takovou tu doložku, protože by stále museli platit velkou obchodní ceny a skončili by ve ztrátách, pokud by uplatňovali domácí ceny. Takže tady máme určitý problém s takovýmto přístupem. A za druhé, to řeklo několik poslanců, když vytvoříme možnost výjimky, co se týče toho decouplingu, toho oddělení, tak to pochopitelně sníží působnost strukturálních eh, opatření a také nových společností, které by vstupovaly na trh. Roamingový trh, který se nyní snažíme vytvořit prostřednictvím strukturálních opatření, by byl pochopitelně menší, pokud by tam byli operátoři, kteří nebudou uplatňovat tento decoupling, toto oddělení. Takže musíme udělat vše pro to, aby vznikl dostatečný prostor pro nové společnosti, aby mohly vstoupit na trh. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, pokud budeme implementovat tuto optautovou doložku, musí to mít velice přísné podmínky a také musíme zajistit, aby tam byly investice pro nové společnosti. To znamená, jakmile toto nařízení vstoupí v platnost, všichni musí vědět, kdo bude implementovat tuto doložku o domácích cenách. Je to tedy zajímavá, lákavá myšlenka, nicméně jsou tam i negativní aspekty, které musíme náležitě vyřešit. Další možná taková otázka spíše o postupu. Jak bychom eh, dokončili veškerá ta strukturální opatření? Eh, zaznívá tady určitý požadavek, aby komise nakonec přijala rozhodnutí, co se týče toho technického oddělení. Měl bych asi zdůraznit, že tady se hrává velice důležitou úlohu i čas. Pokud chcete mít eh, konkurenci, tak to musíme zajistit eh, co možná nejrychleji a jsme přesvědčeni, že nutně nepotřebujeme uplatňovat nějaké další eh, rozhodnutí komise. Pozněvací návrhy poukazují, že máme doš- přísná kritéria, co se týče opatření v oblasti oddělení služeb a to by podle našeho názoru mělo být dostatečné pro BEREK, aby rozhodly ty konečné technické aspekty, co se týče strukturálních opatření. Nařízení s přísnými kritérii už poskytuje dostatečnou jistotu, aby mohly být strukturální opatření přijata a BEREK bude mít určité pokyny v tomto ohledu. Pochopitelně komisi to dává možnost aby, doplnili, aby doplnila tyto pokyny určitým rozhodnutím, pokud eh, bude jasné, že tyto pokyny nejsou dostatečné, ale myslíme si, že není nutné eh, zahajovat další administrativní postup, eh, rozhodnutí komise, to by opět trvalo nějakou dobu a, jak jsem říkal, čas je tady klíčovým faktorem. Tím bych tady ukončil a, jak jsem říkal, Velice vítám tento návrh a snahu ukončit a vyřešit celou tuto problematiku v následujících měsících. Děkuji. Děkuji mnohokrát komisi a dovolte, abych nyní dal slovo zpravodajce Angelice Barové. Vážený pane předsedající, děkuji mnohokrát. Nejprve dovolte, abych poděkovala kolegům za tuto nesmírně zajímavou diskusi. Byla to první diskuse, byla výborná, těším se i na ty zbývající a chci poděkovat také zástupcům Rady a komise. Zejména mne těší váš konstruktivní přístup, protože myslím, že tady běží o věc, která skutečně půjde ku prospěchu všem evropským občanům. Omlouvám se kolegům za to, že kompromisní návrhy zatím nebyly distribuovány. Eh, doufám, že to budu schopna napravit. V každém případě vám mnohokrát děkuji za vaše připomínky na základě mé ústní prezentace dnes ráno. Myslím, že z té diskuse jasně vyplnulo, které kompromisy podporujete. Nebudu zacházet eh, v detailu nebudu se vracet v detailu k jednotlivým vystoupením. Eh, mnoho kolegů popsalo a zanalizovalo situaci na trhu, zejména situaci v oblasti konkurence. Myslím, že zde proběhla zajímavá diskuse o tom, jak více zaktivovat konkurenci na trhu. Zdá se, že zde padlo mnoho slov na obranu strukturálních opatření a také, také mnoho z vás podpořilo myšlenku local breakout. Proto se domnívám, že budeme schopni se snadno dobrat společného stanoviska v těchto věcech. Ale je to jedna věc, která bych se ráda dotkla. Roaming ve starém stylu si žádá zavedení evropských tarifů, evropských cen. To samozřejmě je v počáteční fázi vhodný postup, ale jde to zcela proti pojetí hospodářské soutěže, kde ponecháváme na trzích samotných, aby, eh, aby utvářely ceny. To je opravdu klíčový aspekt a mně se zdá eh, z té dnešní diskuse, že jsme proto, abychom otevřeli trh a nechali rozhodovat tak abychom se dobrali cen, které budou pod cenovými stropy. E, tolik tedy k tomu, co zde zaznělo ohledně toho, že roaming je jaksi opravdu staromodní v tom aktuálním pojetí a jakým způsobem pojmout ty cenové stropy. E, Zdá se, že podniky nepotřebují strukturální opatření. O co nám jde je otevřít trh a přinutit poskytovatele, operátory, aby umožnili vstup dalším konkurentům. A myslím si, že pokud byste s tímto posobem souhlasili, pak vlastně je zbytečná celá diskuse o jednotných sazbách. Pokud jsem to dobře pochopila, kolegové v zásadě preferují otevření trhu, samozřejmě s příslušnými eh, kontrolními mechanismy. Pokud jde o cenové stropy, eh, diskuse odrážela pozměňovací návrhy, názory na tuto věc se liší. Marže ve velkoobchodní eh, oblasti, malobchodní, musí být strukturována tak, aby noví hráči, nové subjekty eh, na trhu měli také možnost, aby to probíhalo eh, všechno spořádaně. Myslím, že s kolegy v radě budeme ještě hodně jednat o tarifech a myslím si, že eh, naše kompromisy budou představovat dobrý základ pro vyjednávání s radou Myslím, že kolegové většinově souhlasili s local breakoutem, takže to tam ponechám. Poprosím vás, abyste se ty kompromisní návrhy prostudovali. Zapracuji také podněty paní Valean. Sdělte mi, prosím, zda souhlasíte pak s tím zněním. A poslední věc se týká optautu. Zazněla zde opět různá slova na adresu této věci. Od zástupce Zástupně rady jsme vyrozuměli, že pouze Kypr, Francie a Španělsko, to znamená jen tři členské státy, jsou pro opt-out, ostatní ehm, vůči tomu chovají určitou nedůvěru, to platí i pro mne, ehm, jak jsem jasně vyjádřila. Vůbec si nejsem jistá, zda bychom měli podpořit doložku opt-outu, ale v rámci kompromisního balíčku jsem tuto věc ehm, podpořila, protože kolegové z různých politických skupin se domnívají, že tato doložka by mohla vygenerovat více konkurence. Budeme potřebovat ještě tuto věc dále prodiskutovat. A pokud proto nebude podpora v radě, uvidíme. U této věci bych navrhovala, abychom to ještě dále prodiskutovali. Potřebujeme kompromisní balíček, který samozřejmě také umožní určitý manévrovací prostor v rámci vyjednávání. V tuto chvíli nedokážu odhadnout, zda toto bude klíčovým bodem v rámci vyjednávání. Takže vám mnohokrát děkuji. Kompromisních návrhů je tedy 15. Pokud budete mít ještě nějaké připomínky, nějakou zpětnou vazbu, budu za ně vděčná. Projednáme to na, můžeme to projednat na další schůze výboru, nebo se se mnou můžete spojit ještě předtím. Pane předsedo, e, se sekretátem jsme to již projednávali, byli bychom rádi, kdyby bylo možné o tom hlasovat e, do konce února, nebo koncem února, e, tak abychom měli připraven tedy dobrý základ. A já a synoví zpravodajové bychom poté mohli tedy vstoupit do jednání s radou. Pokud budete mít ještě nějaké nápady na další změny, zašlete mi je, prosím. Eh, těším se na zbytek diskuse a práce na této velmi zajímavé, zajímavé problematice. Děkuji mnohokrát, eh, paní Nýblerová. Eh, dovolte, abych ukončil tento bod a nyní přerušuji schůzi. Sejdeme se opět v 11 hodin s dánským ministrem pro energetiku a klimatické změny. Děkuji.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

gouvernement. Bene, allora direi che... Řekla bych, že můžeme začít. Máme to potěšení přivítat zde mezi námi dánského ministra pro klima, energetiku a stavebnictví, který je úřadujícím předsedou Rady Evropské unie. Je to Martin Lidegard. Vítáme ho zde, já ho vítám jménem vás všech. K dispozici máme 45 minut času a potom eh, přivítáme dalšího ministra. Takže nejdříve tady vystoupí pan ministr, potom eh, na tři minuty dostanou slovo zástupci parlamentních eh, frakcí, pan ministr odpoví a potom dostanou slovo ostatní poslanci. Takže pane ministře, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, členové výboru ITRE, takže na úvod, paní předsedkyně, bych eh, chtěl poblahopřát k vašemu jmenování, pokud vím, je to nedávné. Jsem velice poctěn, že mám tuto příležitost eh, předložit priority dánského předsednictví vašemu výboru. Jak všichni víte, máme velice nabitý program, nebudu moci hovořit o všech tématech, která nás čekají, ale udělám vše, co je v mých eh, silách eh, a pochopitelně máte možnost se ptát na cokoliv vás zajímá. Eh, pro nás je velice důležitá energetická budoucnost Evropské unie. O tom budeme rozhodovat v následujících šesti měsících. Jak víte, hlavní obavy členských států a občanů jsou a měly by být ekonomické krize, finanční krize čili neutěšený stav evropské ekonomiky a financí. Chceme mít eh, ekonomiku, která bude eh, účinná z hlediska zdrojů a bude nízkouhlíková a budeme mít zelený růst a chceme zjistit, abychom neměli neustále se měnící ceny v oblasti energie. Jak průmysl, tak podniky potřebují jasné signály, aby mohly učinit investice. Musíme stanovit jasné milníky v oblasti uh, rozvoje energie, klimatu v rámci let 2030 až 2040. A musíme nastolit pořádek na vnitřním trhu, který musíme dokončit a musíme také stanovit podmínky pro infrastrukturu a naplnit naše cíle do roku 2020. Proto Zelená Evropa je jedním ze čtyř pilířů dánského předsednictví. Ne navzdory této ekonomické krize, ale právě v důsledku této krize. Evropská rada si stanovila cíl snížit spotřebu energie o 20 do roku 2020. Chceme využít energii účinnějším způsobem a využít více a lépe méně zdrojů. Za ropu Evropská unie v roce 2011 platila 315 miliard euro. Je to o 40 více oproti roku 2010 je to o něco méně než 1 miliarda euro, což je dáno především prudkým růstem cen ropy. Je tedy důležité, abychom ozelenili náš růst, abychom především investovali do Evropy a ne do eh, zemí, které produkují ropu, ale které se nacházejí mimo Evropskou unii. Je důležité, abychom tedy schválili směrnici o energetické účinnosti. Nejen, že tím zajistíme velké energetické úspory, Evropa může ušetřit eh, miliardy v této oblasti. Takže zcela jistě to bude hlavní hnací motor naší ekonomiky. Komise podstatě odhaduje, že tato směrnice o energetické účinnosti může vytvořit 2 miliony pracovních míst. Jednak to budou místní pracovní místa, která nebudou přenášena do zahraničí. Někteří mají určité obavy, co se týče návrhu komise. Což naprosto chápu, protože ta situace je velice odlišná v jednotlivých členských státech. Ve stávajícím kontextu Účinnost je zcela zásadní pro vytváření naší politiky, ale to neznamená, že bychom měli snižovat naše ambice. Stávající propast, co se týče 20% cíle, musí být přemostěna. Opatření, která jsou obsažena v této směrnici, to zajistí, musí vzít v úvahu národní podmínky, klimatické podmínky, jinak by tato směrnice nebyla přijata. V rámci očekávání Evropské rady bychom měli přijmout tuto legislativu, která je klíčová pro dánské předsednictví. Z tohoto důvodu vítáme práci, kterou inicioval pan Turmes jako zpravodaj a doufám, že najdeme společný základ pro spolupráci mezi radou, parlamentem a naším předsednictvím. Tím se dostáváme ke energetické mapě eh, 2050 a cestovní mapě pro nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Musíme prosazovat tuto diskuzi a musíme posílit evropskou politiku v oblasti klimatu. Máme mít závěry rady, které budeme přijímat v březnu. Chceme se zaměřit eh, na vyjednávání s ohledem na nedávné sdělení komise. Myslím si, že tato energetická mapa 2050 je velice užitečná. Musíme se zaměřit na kombinaci dekarbonizace, bezpečnost dodávek a konkurenceschopnost. Energetická účinnost je zcela klíčová ve všech scénářích energetické cestovní mapy. V tomto vztahu rozhodnutí o milnicích v roce 2030 a 2040 může podniknout, poskytnout podnikům a průmyslu jasnost, aby mohli zajistit své budoucí investice. Bezpečnost investice může zajistit inovaci a růst, což je důležité, abychom neměli dlouhé zaváděcí doby, především v oblasti energetiky. Těším se eh, na diskusi o konkrétních eh, krocích, jak dekarbonizovat eh, energetiku. A zde v Bruselu 7. února budeme mít příležitost to probrat tyto záležitosti. Doufám, že se tam všichni uvidíme. Dále musíme se zaměřit na energetickou infrastrukturu posílení. A rozšíření evropských rozvodných sítí je zcela zásadní. Musíme zajistit také dodávky zemního plynu a musíme využít více obnovitelné energie. Eh, naše výrobní kapacity, eh, převodové sítě, zásoby se musí obnovit a rozšířit po celé Evropě. Potřebujeme investice do infrastruktury, do rozvodných sítí, eh, které budou na rozumné úrovni. Tyto investice potřebujeme. Jsou to, je to určitá pojistka pro nás, pro všechny, abychom se vyhli budoucím velkým problémům. Na jedné straně máme rostoucí poptávku, máme klesající rezervy tradičních forem paliva, eh, výkyvy cen a také velké fiskální problémy. Na druhé straně musíme řešit také zvýšenou fluktuaci v oblasti energie a našich sítí a musíme zajistit eh, také dostatečnou Eh, dostatečnou přepravu přes eh, evropské hranice. Chci zajistit maximální pokrok v této oblasti, ale musím vám říci, že otázka financí se bude řešit na úrovni ministru financí a ne tedy na úrovni ministrů pro životní prostředí. Bude tedy zajímavé sledovat také práci jednoho z vašich kolegů, pana Kory de Campose. Co se týče externí energetické dimenze a IAG, těším se na přínos zprávy paní Hercogové, která vypracovává zprávu z vlastní iniciativy. S ohledem na mechanismus výměny informací a mezivládních dohod, takzvaných IGE, je tento návrh zcela zásadní, abychom zajistili transparentnost a koherentnost v rámci externí energetické politiky Evropské unie. Správné fungování interního energetického trhu požaduje dohody členských států se třemi, třetími stranami, které budou respektovat interní podmínky trhu. To bude dobrý základ budoucích rozhodování. Musíme tedy vytvořit eh, trialog mezi Evropským parlamentem, eh, komisí a radou eh, v duchu spolupráce. Co se týče získávání ropy a zemního plynu v přímořských oblastech, v tuto chvíli existuje velká fragmentace právních základů mezi členskými státy a existují tam také různé praktiky v této činnosti. Po krizi v Mexickém zálivu roku 2010 je důležité, abychom snížili maximální riziko a pokud by vznikla nějaká krize, měli bychom dělat vše pro to, aby její následky byly zmíněny. Musíme se zaměřit na bezpečnost této činnosti, takže se těším i v této oblasti na spolupráci s Evropským parlamentem. Co se týče takzvané značky Energy Star, musíme dospět k dohodě mezi radou a parlamentem, aby tato značka mohla dále pokračovat. Je velice dobře známa a je to dobrý příklad mezinárodní spolupráce mezi Amerikou a Evropou. Takže děkuji za pozornost a těším se na naše diskuse, jednak zde, ale i na budoucí spolupráci během následných šesti měsíců. A velice rád odpovím na veškeré vaše dotazy. Děkujeme mnohokrát, pane ministře. A nyní můžeme zahájit diskusi. Dám slovo paní Del Castillo na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste mezi nás dnes přišel. Začátkem tohoto týdne jsem řekla ministrovi pro výzkum, který, do našeho, který náš výbor navštívil všech, včera a diskutovali jsme o horizontu 2020, eh, jsme říkali, že eh, mnoho jiných předsednictví by vám závědělo vaši situaci, protože vy budete mít eh, na starost dvě věci, nebo řešit dvě věci. Jednak energetickou účinnost a dále rámcový program pro výzkum, který je vlastně tím hlavním velkým eh, výzkumným programem Evropské unie a je to také program, na který je vyčleněna valná část rozpočtu. Takže já vám blahopřeji k této agendě. Náš výbor eh, je příslušný pro obě tyto otázky, takže určitě spolu budeme mít eh, úzké intenzivní vztahy. Pokud energetickou účinnost, panuje široký konsenzus v jedné klíčové věci. Všichni se shodujeme na tom, že energetickou účinnost potřebujeme v oblasti spotřeby, což souvisí také se zaručením bezpečnosti dodávek, se snižováním emisí a z důvodu, který je poměrně nový, ale bude stále více markantní, a jejím hospodářská krize, tak z tohoto důvodu je energetická účinnost také velmi relevantní. Myslím si, že to vše znamená, že se zde eh, rysuje skvělá příležitost pro podniky, aby také rozvíjeli své vlastní projekty a programy v oblasti energetické účinnosti. Eh, myslím, že cíle jsou jasné, význam věci je také všem zřejmý, ale eh, samozřejmě tou nejsložitější otázkou je, jak to vše realizovat. A myslím si, že co je důležité, je jednak ten aspekt, kdy energetická účinnost je pojímána e, čistě jako úspory energie. Tady myslím, že budu zastupovat svoji skupinu, e, skupinu lidovců v Evropském parlamentu, když řeknu, že musíme aplikovat e, princip energetické náročnosti v průmyslu, v průmyslové oblasti, protože jinak budeme stavět překážky na cestu hospodářskému růstu, místo abychom ji pozbuzovali. Takže ta náročnost na energie, to je velice důležité kritérium. Dále, a to je klíčové, pane ministře, opatření, která musí být realizována, pokud chceme stanovených cílů dosáhnout. Myslím, že se rozumí Eh, samo sebou, že Evropa je velmi rozmanitá z hlediska demografie, z hlediska klimatických podmínek, hospodářsky vzato také v současné době. A jsou to členské státy, které eh, musí řešit problémy přímo na místě, ve své vlastní zemi a proto jsou to právě one, které musí rozvět opatření, která budou která budou ekvivalentní z hlediska možnosti dosahovat stanovených cílů, eh, ale ta opatření budou eh, pravděpodobně odlišná, budou eh, uplatňována efektivněji, pokud budou vypracována přímo místně. Je pravda, že často E, směrnice nejsou v praxi dostatečně prováděné, anebo e, jsou stanoveny příliš volně. Proto potřebujeme určitou flexibilitu, tak aby, tak aby by byla povolena ekvivalentní opatření k návrhu komise. To je, myslím, e, klíčová věc, která nás, která nás zajímá a bude se to žádat určitě určitou diskusi. Děkuji kolegyně Tomsenová. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, je mi velkým potěšením s vámi dnes diskutovat a zahájit takto dialog eh, s dánskými ministerstvy energetické účinnosti. Má předřečnice už nastolila mnoho těch nejrelevantnějších témat v současné době. V našem výboru skutečně projednáváme problematiku energetické účinnosti, ale myslím, že je zde ještě jeden jeden aspekt, který je velmi důležitý, který nezazněl, a to je problematika financování. Co můžeme říct? Můžeme říct, že úspor energií eh, v jakémkoliv kontextu, ať jde o průmysl či, eh, či budovy, eh, Všude existuje potenciál pro úspory energií, ale trvá to určitý čas. Proto potřebujeme hledat Eh, řešení v podobě dlouhodobých investic. Myslím si, že je důležité, aby EU dala k dispozici eh, určité zdroje, vyčlenila zdroje, zejména na nové členské státy, protože Mnoho našich kolegů z nových členských států se obává, že směrnice energetické účinnosti bude pro jejich země příliš drahá. Eh, proto by mě zajímalo, zda se snažíte nějak vyčlenit v rámci strukturálních fondů vyčlenit určité procento, určité finanční prostředky. Byla jsem zpravodajkou ve studení e, skupině před časem, kde jsme se rozhodli vyčlenit určité prostředky ze strukturálních fondů na energetickou účinnost. To znamená, že určité závazné procento e, z těch fondů by šlo na tuto záležitost. Někteří kolegové z národních parlamentů e, také se na nás obraceli s tím, zda bylo možné Eh, dát stranou pevné částky v strukturálních fondech na energetickou účinnost, protože jinak prostě eh, tato věc eh, v členských státech realizována nebude, protože řada ministrů by raději stavila dálnice, než zaváděla opatření v oblasti energetické účinnosti. Proto si myslím, že je důležité se zaměřit na regionální fond a rozhodnout, jak velký díl z něj by měl být vyčleněn účelově vázán na energetickou činnost. Musíme se podívat také na sociální fond a podobně rozhodnout, kolik má být vyčleněno na proškolování tvorbu nových pracovních míst, protože implementace směrnice o energetické účinnosti podle komise přinese 2 miliony nových pracovních míst, ale potřebujeme proto kvalifikované pracovníky. Proto musíme také FSF e vyčlenit určité prostředky na tuto věc ne pouze Fondu na životní prostředí. Takže si myslím, že je důležité zapojit DG Regio a e, zapojit příslušný výbor v parlamentu a také rada to musí vést patrnosti a e, přiřazovat tomu prioritu, tak, aby, tak abychom měli jasné cíle e, a vyčleněné prostředky na financování implementace té směrnice. To je opravdu klíčové. Zajímalo by mě, jaký bude vývoj v této věci. Děkuji. Paní Holová. Děkuji. Já rozhodně vítám to, co jste, to, co jste řekl, nebo to, co zde právě zaznělo o směrnici energetické účinnosti, byla jsem velmi ráda, že vy jste o tom hovořil tak jednoznačně. Jedna z věcí, které zazněly, bylo, že v současné chvíli se stanoviska členských států výrazně liší a to je jedna z věcí, které komplikují situaci u této směrnice, že totiž každý členský stát má odlišnou výchozí situaci. Eh, my s tím bojujeme také v parlamentu a určitě jedna z možností je vydat se cestou toho, že členské státy měly stanoveny své národní závazné cíle, ale existovala by eh, poté v rámci těchto cílů výrazná flexibilita v tom, jak jich dosahovat. Pokud víme, nálada v radě doposud nebyla Eh, zrovna taková, že by to nahrávalo závazným cílům. Eh, byla bych ráda, kdybyste nám za předsednictví mohli indikovat, eh, jak cítíte situaci v rátě, zase domníváte, že se členské státy v tomto nějak posunou v té otázce závazných národních cílů, nebo zda máte dojem, že stále je v radě výrazná většina proti. Dále Obzvlášť jsem přijítala skutečnost, že jste podtrhl eh, hospodářský význam, eh, stejně jako význam eh, klimatických cílů u cílu směrnice o energetické účinnosti. V tuto chvíli totiž ve skutečnosti spalujeme peníze, dovážíme obrovská množství ropy a plynu a plítváme finančními částkami v rozsahu, který si prostě nemůžeme dovolit. A mne velmi znepokojuje, že se zdá, že na straně rady dochází e, k oslabení textu směrnice o energetické účinnosti. Například e, pokud je o povinnost e, veřejných orgánů, tady to není začíná být zužováno pouze na ústřední vládu, což by skutečně výrazně omezilo působnost na dosah tohoto článku. Můžete nám říci, jakým způsobem se dánské předsednictví pokusí posunout toto kupředu, eh, tak aby ta směrnice a díky tady té, té textaci skutečně umožnila dosáhnout těch cílů. A ještě k tomu, co řekla paní Del Castillo, myslím, že panuje určité zmatení jsou lidé, kteří předpokládají, že tato směrnice energetické účinnosti, a milně předpokládají, že tato směrnice dostáhne 20% eh, snížení oproti roku 2007. Samozřejmě to by mnoha lidem je vyhovovalo, ale ve skutečnosti, nebo s tím by byl spokojený, ale ve skutečnosti eh, komis, text komise říká 20% proti růstu. To znamená, jako bychom nedovolovali růst. A zároveň chceme jasnou představu, kam se ubíráme. A to bychom neměli, pokud by ten cíl byl nastaven pouze v oblasti náročnosti na eh, energie, energetické náročnosti. Já si myslím, že pokud se ta diskuze zaměří pouze na energetickou náročnost, tak to stíží situaci našemu průmyslu v krátkodobém hledisku a nezaručí to eh, tu, tu jistotu, eh, která by nám umožnila zlepšit efektivnost našeho hospodářství a zabránit tomu plitvání, ke kterému v současné době dochází. Děkuji, pan kolega Turmes. Děkuji. Mnohokrát chtěl bych poděkovat takou, také panu ministrovi. Když eh, narůstají ceny ropy, tak si uvědomte, že většina eh, smluv o plynu má taky index, který se pojí eh, s cenou ropy. A evropské společnosti přišly o spoustu peněz. E.ON i další společnosti, protože spotový trh je nízký, nicméně ty smlouvy v cenách jsou vysoké. Takže potřebujeme být méně závislí na těchto dovozech, protože jinak naše ekonomika a geopolitika bude v podstatě vydírána. Mám tři konkrétní dotazy. Jednak energetická eh, náročnost. Mám pravdu v tom, když říkám, pokud Portugalsko, Řecko, Irsko, Itálie a všechny ostatní země, které mají negativní eh, výhled v oblasti HDP, pokud tyto země budou mít eh, cíle v oblasti energetické eh, náročnosti, tak podle mě to znamená, že pro ně téměř nemožné, aby takovýchto cílů dosáhly. Udělali jsme určité propočty i pro Polsko, které má, nebo před dvěma lety mělo 4% růst v oblasti HDP, nicméně eh, teď to vypadá, že i tyto cíle pro energetickou náročnost budou velice náročné, aby je mohla uplatnit celá nebo naplnit celá ekonomika. A Text rady pokazuje na to, že vlády eh, členských států nechtějí tento index energetické náročnosti uplatnit. Proč eh, v Dánsku, nebo jak to, že jste byli schopni překlenout tu konfrontaci mezi průmyslem, hospodářskou soutěží a politikou energetické účinnosti? A jaká je úloha eh, povinnosti energetických úspor Eh, v krocích eh, v oblasti energetické účinnosti, abyste v podstatě umožnili rozkvět eh, průmyslu, který uplatňuje energetickou účinnost náročnost. Dále uvědomujete si, že Evropská investiční banka je pod určitou hrozbou, že ztratí 3A a radikálně snižuje půjčky roku 2012 chtějí dát 75 nebo 62, 65 eh, miliard eh, euro do evropských projektů, do evropské ekonomiky a nyní se rozhodli, že to sníží na 50 miliard. A to je důsledek toho, že ratingové společnosti hrozí, že v podstatě sníží jejich rating. Bylo mi řečeno, že příští pondělí eh, v radě E, padne důležité e, rozhodnutí. Vezmeme ten přebytek peněz ze strukturálních fondů, bude to několik miliard euro a e, Tyto finanční prostředky budou k dispozici Evropské investiční bance a tato banka opět bude moci zvýšit své půjčky. A já nevidím jediný nástroj v Evropě, který by mohl zajistit eh, skutečné přímé investice do evropské infrastruktury, do daných projektů, do ekonomiky, než toto jedno opatření. Takže nyní eh, víte, že váš ministr se zúčastní této rady, určujete tu politiku, čili jak chcete určovat tuto politiku Evropské investiční banky, co se týče skutečných investic, které poplynou do evropské ekonomiky. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo pan ministr, aby mohl odpovědět na toto první kolečko, kdy pokládali otázky zástupci politických frakcí. Prosím, pane ministře. Eh, Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat za velice relevantní dotazy. Nicméně bych eh, chtěl začít tím, co říkala paní Castello de Vera. A to se částečně také pojí s otázkou paní Hol. To se týká především těch závazných, závazných cílů a cílů, který chceme naplnit. Jak víte, před lety jsme se v Radě bavili o těchto závazných cílech a nevidím tady žádné změny v zemích, v členských státech, v jejich stanoviscích. Do této chvíle aspoň eh, jsem se nedozvěděl jak to vidí. Takže z tohoto hlediska se budeme držet eh, návrhu rady, co se týče závazných eh, cílů. A to se částečně týká toho, co říkal pan Turmes. Myslím si, že stávající rozhodnutí je takové, že budeme mít závazná opatření, závazné cíle. Eh, musíme tam brát v úvahu i růst a v roce 2015 uděláme opětovné zhodnocení, jak situace vypadá a zda eh, můžeme zajistit společné cíle a můžeme zvážit, zda se musí odvést více. A abychom mohli učinit takovéto hodnocení, musíme mít přesný, přesné číslo, takže z tohoto hlediska se chceme držet daného návrhu. A myslím si, že je zcela na místě, když paní Hall říkala, že v těch stávajících cílech jsme Eh, vzali v úvahu poměr růstu. A rada se nyní musí zaměřit na opatření, jak naplníme těchto cílů. A já si myslím, že rada naprosto souhlasí s tím, že potřebujeme maximální flexibilitu, protože okolnosti jsou odlišné v jednotlivých členských státech. Kde se, eh, kde tedy nejsme flexibilní, je pouze to, že musíme naplnit tyto cíle. To je návrh jak rady, komise, tak parlamentu. A pokud chceme mít flexibilitu eh, v nařízeních, tak eh, pomocí těchto nařízení musíme dosáhnout našich společných eh, cílů. A dánské předsednictví to chce zajistit. Na to se chceme zaměřit. A pokud chceme zajistit posun, tak chceme hovořit o konkrétních opatřeních a jak pomoci jednotlivým členským státům, abychom zajistili posun a abychom co možná nejdříve zajistili trialog. Omlouvám se, pokud eh, vás to rušilo, že jsem měl ta sluchátka. Paní Thompson velice správně poukázala na finanční otázky, také pan Turmes poukázal na finanční otázky. Musíme si uvědomit, že budeme hovořit o financování v malém ehm, měřítku, na úrovni domácnosti a tak dále. To je i ve stavěcím návrhu směrnice. Jsou tam i určité finanční aspekty. Například eh, pokud se podíváme na veřejný sektor, podniky, ale pokud se podíváme na velké strategické finanční otázky, tak by bylo asi dobré, abychom použili přístup podobný strukturálním fondům, ale jak už jsem říkal, v tomto výboru v radě musíme řešit na úrovni také ECOFINu, výboru pro rozpočet. Takže já Osobně asi nevyřeším tento problém, ale souhlasím, že to je zcela zásadní otázka, která se musí řešit a pokud nebudeme mít dostatek finančních prostředků, tak těžko budeme naplňovat naše stanovené cíle. Co se týče otázky veřejného sektoru, to zmínila paní Hall. Zde bych chtěl říci, že Požadavky na veřejný sektor musí být eh, vysvětlen, musí to být uplatněno také na úrovni místních zastupitelstv. Eh, řada členských států má určité obavy v tomto ohledu, nicméně veřejný sektor musí sehrát svoji vedoucí úlohu, musí jít příkladem. To znamená, musí uplatnit tyto kroky bez ohledu na to, jak velká část veřejného sektoru eh, bude zapojena. Další otázka, pana Turmes. Ten dánský příklad, to je docela zajímavé. Před eh, čtyřmi lety jsme vytvořili trh eh, pro energetické úspory a stanovili jsme si cíl, kdy jsme požádali energetické společnosti, tak jak to navrhla komise, aby si konkurovali, kde mohou mm, levně zajistit energetické Úspora v podstatě se to zpětně proplácelo spotřebitelům a tím se zajišťovaly velké úspory. A během posledních let jak průmysl a i tyto energetické podniky byly proti tomuto návrhu, přišlo jim to velice nákladné, ale v tuto chvíli ta diskuse opět probíhá, protože máme nový návrh zákona a jak průmysl, tak dané energetické podniky naopak požadují, abychom zvýšili naše energetické cíle, abychom rozšířili trh, protože se zdá, že můžeme udělat velké úspory a energetické podniky potřebují získat tyto finanční prostředky právě, že si zájemně budou konkurovat. A průmysl tímto způsobem bude nebo zajistí velice levně velké úspory. Já bych navrhoval, aby se se podívali na to příklad, je to podnětné a je důležité, aby na trhu existovala hospodářská soutěž v této oblasti a to je zajímavý podnět i pro radu. Thank you. Vím, že jsem zareagoval na vše, děkuji. A teď máme ještě šest minut, tak každý z řečníků, prosím vás, minutu, abychom mohli dát panu ministrovi možnost odpovědět. Pan Balčitis. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, dánské předsednictví je skutečně velmi ambiciozní a je zde celá řada věcí, s nimiž souhlasíme a budeme čekat na rozhodnutí Evropské rady. Tato rozhodnutí nebudou snadno proveditelná. A skutečně odvětví energetiky je velmi specifickým odvětvím, které je poznamenáno celou řadou nejistot a někdy se snažíme sladit eh, určité názory a vaše návrhy ohledně infrastruktury jsou vítány. Podle mého názoru dnes musíme velmi jasně mluvit ještě o jedné věci, a sice o cenovém mechanismu. Víme, že elektřina nebere v úvahu velmi vysoké ceny. Tyto ceny a my velmi pocitujeme eh, v naší zemi, ale když hovoříme o obnovitelných zdrojích energie a o rozvoji výroby elektrické energie z těchto zdrojů, tak to velmi závisí právě na cenách. Takže paralelně s tím musíme plánovat i určitý cenový mechanismus. A má otázka se týká role Evropské komise jednání o tom, že by se do Evropské unie dodávala energie z třetích zemí. Děkuji. Tak for ordet, herr Děkuji, paní předsedkyně. Mám otázku ohledně směrnice o energetické účinnosti. Bylo zde řečeno, že Rada tradičně nepřijímá závazné cíle. Jak chcete dosáhnout cíle, pane ministře, protože když komise řekne, že to není možno přijmout a tak dále, my si myslíme v parlamentu, že by mělo být možné přijmout a závazné cíle. To je tedy jeden bod. A pak je zde ještě další záležitost. Například je zde otázka, že bychom mohli vytvořit systém kvót, abychom zachovali investice do obnovitelných zdrojů energie. Jaké je stanovisko předsednictví? Myslí si předsednictví, že bude schopno dospět k dohodě ohledně směrnice? Děkuji. Děkuji a pan Buzek. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že jsem zase zpět ve výboru ITRE po dvou a půl leté přestávce a musím vám říci, že včera jsem strávil celý den ve výboru AFET, ale tady se cítím doma. A mám velmi dobrý pocit kvůli těm tématům a kolegům, kteří mě tady obklopují. Velmi stručná otázka, možná tedy teď přepnu do svého mateřského jazyka. Velmi se spoleháme na dánské předsednictví, pokud jde o realizaci klimatického balíčku a všech záležitostí spojených s energetikou, ochranou klimatu a životního prostředí, protože jste nejlepší v Evropě. Máte velmi vysokou produkci energie. Jste jediná země, která vyprodukuje více energie, než sama použije. Já mám otázku na analýzu nákladů v Evropské unii a pokud jde o realizaci tohoto balíčku, pokud jde o jednotlivé země. Už se zde říkalo, že některé země mají problém s realizací určitých cílů a v této chvíli je to klíčová otázka. Evropská komise na tom právě pracuje. A otázka o analýze nákladů a rozdělení na jednotlivé členské státy v rámci společného evropského trhu mě připadá jako zásadní. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A slovo má kolega Carvalho. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat dánskému předsednictví a popřát mu úspěšných šest měsíců. Mám dva dotazy. Jeden se týká horizontu 2020. Eh, čisté energetické technologie a klimatické změny představují vysoké procento v návrhu komise. Eh, například eh, u sociální výzvy, které jsou částí toho programu, je 60 miliard eur na energetiku, klimatické změny a čisté technologie, ekologické technologie, včetně ekologické dopravy. Takže velmi důležité abychom eh, zvolili správné eh, scénáře, správné alternativy eh, v obsahové rovině, abychom zaručili kompatibilitu, posílili konkurenceschopnost a byla jsem také velmi ráda, že návrh komise říká, že eh, energeticky úsporná odvětví, tedy snižování náročnosti energie v průmyslu, bude prioritou. Je třeba tedy zaměřit se na správné priority a opět potřebujeme ty pravé nástroje, protože sedmý rámcový program byl výrazně zaměřený na výzkum, eh, energetika potřebuje hodně eh, pilotních a demonstračních projektů a musíme mít jistotu, že ty nástroje jsou zvoleny vhodně, tak abychom vytvořili příznivé podmínky právě pro eh, demonstrační a pilotní projekty v oblasti energetiky. Takže co hodláte v tomto směru podniknout? A ještě stručně eh, poslední dotaz ropa a bezpečnost eh, geologických eh, prací vrtů, ať na ropu či plyn eh, offshore. My už to máme, o to máme zprávu v Evropském parlamentu vypracovanou. Chtěli bychom se zaměřit více na prevenci, posí prevenci nehod, katastrof. Víme, že řada členských států už má velmi silnou legislativu v těchto věcech, silné normy, ale ta situace je velmi různorodá v členských státech, takže by mě zajímalo, eh, jakým způsobem hodla dánské předsednictví pojmout tuto problematiku. Děkuji. Další kolega. Kolega Gerek. Vy jste, pane ministře, řekl, že eh, máme stanoven závazný cíl 20%, eh, 20% podíl obnovitelných zdrojů energie, také eh, zvýšit energetickou účinnost o 20%, ale eh, toto je možné celkově v Evropě, ale ne na úrovni jednotlivých členských států. Je potřeba vycházet ze základu per capita. Podle euro, údajů Eurostatu, s tím, že referenční rok je rok 97 a no, odvíjí se až do roku 2007 tady, to časové období a mě by zajímalo, jakým způsobem chcete kalkulovat energetickou činnost bez mikrofonu. Děkuji. Poslední otázka paní Kolarská Bombeňská. Děkuji, pane ministře. Dánské předsednictví následuje po polském předsednictví. Na celé řadě projektů jsme pracovali společně a teď eh, přebíráte určité projekty, které jsou pro nás velmi důležité. Jde mi o dokument External Dimension, tedy vnější rozměr nebo zahraniční rozměr eh, energetické politiky a také dokument, který se týká mezivládních dohod. A v souvislosti s tím máme takovou otázku. Eh, v dokumentu, který se týká mezivládních dohod, eh, některé dohody budou popsány jako obchodní dohody a některé budou pouze považovány za mezivládní dohody a ty potom může komise kontrolovat. Ty dohody, které budou čistě obchodní, tak ty by neměly být kontrolovány komisí. Alespoň takto se o tom eh, v dokumentu hovoří. A teď jde o to, jakým způsobem by se to mělo definovat, které budou pokládány za čistě obchodní, aby do nich komise nemohla nahlížet a které budou považovány za mezinárodní dohody. A v souvislosti s tím bych chtěla říci, že si myslím a předložila jsem také pozměňovací návrh v tomto smyslu a včera jsme se na tom shodli v průběhu rozpravy na našem výboru, že také v těch dohodách, které jsou označeny za obchodní, by měla mít komise právo nahlížet právě proto, aby různé firmy a e, různé vlády nehráli na tuto otázku definice a nezneužívali toho, že se může stát, že některá dohoda bude označena za čistě obchodní, aby nemohla podléhat e, doho- té kontrole ze strany komise, protože si myslím, že by to bylo velmi subjektivní. Děkuji. Děkuji. Zapomněli jsme na poslední vystoupení jednoho kolegy. Už jsme přetáhli, takže potom dáme ještě tři minuty panu ministrovi, aby mohl odpovědět. Tak ještě poslední otázka. Pan Rode. Chtěl jsem se jen zeptat pana ministra, zda má na paměti fakt, že na iniciativy ze strany komise se naplánovalo asi více než eh, o miliardu navíc pro rozšíření širokopásmového internetu, takže více na širokopásmový internet než na energetické infrastruktury. Chcete nějakým způsobem k této otázce přistoupit? Pokud chceme do budoucna mít ekologickou zelenou energii, tak si myslíme, že se na tom shodneme myslím, že si to přeje i pan ministr, že bychom měli mít adekvátní strukturu k tomu, abychom mohli transportovat, přenášet tento druh energie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu eh, Rodemu za tuto informaci. Eh, toho jsem se nebyl vědom, takže vám děkuji, že jste mě upozornil. Možná nemám příliš mnoho času, takže asi nemohu eh, vzít jeden dotaz po druhém, ale Eh, spíše to eh, združím do různých oblastí. Jedno téma, kterou se dotká řada z vás. Eh, důvod, proč takto se vstavujeme k návrhu komise, ať jde o otázku závazných cílů nebo otázku kalkulace těch cílů, je ten, že víme, že v členských státech se vedou určité diskuse ohledně závazných cílů, závazných opatření a v radě slycháme, že členské státy preferují Eh, závazná opatření a já nevidím jako reálné toto změnit. Možná by bylo Možná budeme chytřejší a moudřejší později, ale v současné době je situace v radě takováto, takže obávám se, že asi toto bude cesta, kterou bude muset jít. Eh, samozřejmě nyní také pracujeme na tom, jak eh, vypočíst ty cíle tak, aby ta čísla seděla, byla správně zvolena. Pokud je o klimatickou cestovní mapu, což je téma, které zmiňoval pan Buzek. Máte úplnou pravdu, že analýza eh, členských států, v jednotlivých členských států, analýza členských států je klíčový dokument, pokud vím, komise má brzy poskytnout a samozřejmě to bude důležité východisko pro naše diskusy na březnovém zasedání, kde eh, doufejme se shodneme na určitých závěrech v radě. Dále zde byla otázka set aside. Mnoho lidí se mě ptalo včera na velmi nízké ceny na trzích s ulikovými MSM, za to není problém. Alespoň můžeme říci, že dnes tady jsou ceny e, velmi nízké, mnohem nižší, než když jsme přijímali systém ETS a dlouhodobě to není, e, to není udržitelné. Takže si můžeme klást otázku, co s tím. Myslím, že jednou z možností je e, nastavit nové milníky. Eh, do roku 2030, eh, tak abychom, měli jistotu, abychom nastavili jistotu pro eh, investory, podniky a tak dále, že budeme pokračovat dále touto cestou. Stá bude vhodné vyčlenit povolenky zdarma, ten set aside, do toho uvidíme. Budeme se muset udělat jasno ohledně obsahu směrnice. Uvidíme, zda se nám podaří dobrat se společného jmenovatele v trialogu a e, samozřejmě e, otázka, zda je to e, a, a víme tedy samozřejmě, že by, to byl, že by to byl vhodný postup z hlediska stanovení rámce pro ceny. Dále zde byla otázka paní Kolarské Bobinské ohledně mezivládních dohod. My učiníme maximum eh, pro to, abychom to dořešili v trialogu s parlamentem. A eh, musím zdůraznit, že třeba se držet smlouvy a institucionálního rámce, eh, který je v platnosti. Takže to nás to zakládá určitá omezení v tom, co můžeme, co můžeme nutit členské státy přijmout. A těšíme se na jednání v této věci. Vynechal jsem něco? Ano, na adresu pana Balčitise bych rád řekl, že vám děkuji za vaše slova. Zaměřil jste se také na otázku infrastruktury. Já vítám to, co jste řekl. Myslím si, že eh, ta věc ohledně cenového mechanismu eh, určitě je relevantní. Já si tedy eh, vaše podněty odnesu sebou a budu se snažit zohlednit v další práci. Děkuji. Děkujeme panu ministrovi za jeho první vystoupení. Myslím, že přijde ještě mnohokrát. Děkujeme panu eh, ministrovi a jeho doprovodu a přivítáme dalšího ministra. I look forward for the Allora prendiamo posto. Per favore, quelli che... Prosím, posaďte se, ti z vás, kteří chtějí zůstat v sále. Diamo il nostro saluto. Vítáme zde vote des scores Six. Six pour le... Eh, buongiorno, diamo il nostro ministro. Dobrý den. Vítáme pana ministra Ole Sona, je to dánský ministr pro podnikání a růst. Myslím, že toto jsou dvě nejdůležitější témata v této chvíli v Evropě máme čas do 12.40, to je tedy čas, který máme k dispozici, takže 42 minut. Okamžitě tedy dám slovo panu ministrovi, aby přednesl svůj úvod a potom budeme postupovat jako obvykle. Prosím, pane ministře. Ja, tak for invitationen til møde her i... Děkuji mnohokrát za vaše pozvání do výboru ITRE. Těším se na tuto prezentaci priory dánského předsednictví. Nejprve však dovolte, abych využil této příležitosti a pogratuloval, pogratuloval pardon, paní Amalie Sartori k jejímu zvolení předsedkyní vašeho výboru. Těším se nesmírně na plodnou spolupráci s vaším výborem. Vidím, že Mnoho členů výboru se rozhodlo v něm setrvat a já se tedy těším na spolupráci s vámi během dánského předsednictví. Pokud je o nás, parlament je velmi důležitý partner. Tak to je vnímáme. Čeká nás mnoho společné práce, potřebujeme se dobrat konkrétních reálných výsledků pro občany i podniky v Evropské unii. Průběžný dialog s parlamentem patří k našim prioritám, prioritám tak abychom zajistili, že společně eh, dospějeme k optimálním řešením, eh, která podpoří růst. Rád bych vyjádřil poděkování polskému eh, předsednictví a vašemu výboru za vynikající výsledky, kterých bylo dosaženo v průběhu polského předsednictví. Doufáme, že navážeme na tuto vynikající spolupráci. Dánsko přebírá předsednictví v době hluboké krize Evropa možná stojí před vůbec největší výzvou eh, ve své historii. Rozhodnutí eh, ohledně prohloubení hospodářské a finanční spolupráce dominuje eh, pracovní agendě. Dánské předsednictví se zaměří na konkrétní cíle, které posílí Evropu a ukáží potřebnost evropské spolupráce. Jde nám o zodpovědnou, dynamickou, bezpečnou a ekologickou Evropu. Domnívám se, že finanční konsolidace a růst jsou dva pilíře, o které se Evropa musí opírat, tak aby se dokázala přes krizi přenést. Proto je tak důležité, abychom společně pracovali ehm, na dosahování společného cíle a ehm, zajistili v Evropě růst. Rád bych vyjádřil poděkování komisi za to, že předložila Single Market Act, akt o trhu, který obsahuje 12 iniciativ, které mají přispět k vytvoření růstu v evropských zemích. E, většina z těch klíčových iniciativ již byla předložena a e, zbytek bude předložen v blízké budoucnosti. E, tento akt o jednotném trhu bude ústředním prvkem, který bude řešit dánské předsednictví. Chceme se postarat o reálné, konkrétní výsledky u co možná největšího počtu z 12 klíčových iniciativ a samozřejmě chceme postupovat ve spolupráci s parlamentem. Jde o největší eh, kolektivní reformu eh, vnitřního trhu od roku 1992. Já sám a dánské předsednictví se eh, snažíme podpořit tyto reformy. Mnoho návrhů v rámci aktu jednotném trhu má za cíl modernizaci. Ty návrhy chtějí, ten návrh chce poskytnout modernější, aktuálnější legislativu, zlepší situaci pro spotřebitele v Evropě. Váš výbor určitě se na klíčovou roli znamená pokud o digitální agendu a digitálně jednotný trh. Nyní bych rád nastínil plány dánského předsednictví, pokud o nařízení Roaming 3, dále facilitu pro propojení Evropy, eh, směrnici o elektronickém podpisu a směrnici o směrnici o datech. Dále se chci také dotknout otázky Evropské agentury pro bezpečnost sítě informací. Důležitou prioritou dánského předsednictví bude digitální jednotný trh, který je jedním z klíčových prvků digitální agendy, se kterou vystoupila komise. Zejména se zaměříme na eh, překážky digitálního jednotného trhu, a to ve velmi, velmi širokém pohledu na věc, tak abychom určitě podpořili růst informačních a komunikačních technologií jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Jde o elektronické obchodování přes hranice a také o, o možnost cestovat po Evropě eh, s mobilními telefony a s novými inovativními službami. Dánské předsednictví přikládá eh, vysokou prioritu digitální agendě a víme, že tento náš zájem sdílí i mnoho z vás zde ve výboru ITRE. A rád bych apeloval na co možná nejvíce z vás, abyste se přijeli zúčastnit konference na vysoké úrovni v Kodaně 27. 28. února. Pozvání jsme již rozeslali. Naše největší prioritou v digitální agendě je eh, nařízení o roamingu 3. Doufáme, že v průběhu jara se dovedeme do hry v prvním čtení. Mezi parlamentem a radou je naprosto eh, klíčové, aby evropští občané a podniky měli přístup eh, ke komunikaci za využití mobilních telefonů, ať už jde o hovory, SMS či datový provoz. Eh, lidé a podniky musí mít přístup k těmto věcem za rozumnou cenu ve všech zemích EU. Proto chceme i nadále v krátkodobém hledisku regulovat ceny, ale chceme přímo strukturální opatření tak, aby po tom dlouhodobém horizontu zapůsobila volná hospodářská soutěž. V radě tedy chceme, dohodnout, chceme dostáhnout dohody co nejdříve a doufáme, že jednání se rozběhnou plnou barou vpřed. Eh, těšíme se na pokračování eh, vynikající spolupráce s Evropským parlamentem, se spravodajkou paní Nýblerovou a se stínovými zpravodaj. Chci vám poděkovat za skutečnost, že Evropský parlament velmi rychle přijal eh, časový plán, který se shoduje s plánem Rady. Další klíčovou věcí při dokončování digitálního jednotného trhu v Evropě eh, je infrastruktura. Potřebujeme dlouhodobé eh, investice, eh, abychom do Evropy vrátili růst. Komise vypracovala návrh facility propojící Evropu, která právě řeší tyto výzvy. Tato iniciativa je také součástí aktu jednotném trhu a tento návrh obsahuje horizontální, ambiciozní legislativní balíček a příslušně nějaké rozpočty. vyčleněno 9,2 miliard eur na eh, projekty v sektoru telekomunikací a také v sektorech digitální infrastruktury, například eh, celoevropských eh, digitálních služeb. Proběhla již prvotní diskuse v radě a můj dojem je takový, že potřebujeme velmi úzkou spolupráci na této věci, protože úzkou koordinaci, protože Řada pracovních skupin v radě má o tuto věc zájem. Také je důležité, abychom se dobrali vyváženého, vyváženého opatření, eh, tak aby ty vyčleněné prostředky byly uplatněny na ty projekty, které přinesou největší přínos v Evropě, zejména, eh, zejména pokud je o růst. Zároveň je klíčové, abychom zajistili, že projekty, které eh, budou vybrány k zafinancování, například v oblasti širokopásmového internetu, nenaruší a nepokřiví konkurenci, hospodářskou soutěž na eh, evropské úrovni v rámci členských států. Snažíme se dostat co možná největšího pokroku ve vyjednávání eh, o jednotlivých prvcích návrhu eh, v oblasti informačních a komunikačních technologií a telefonie. Projednáváme pokyny v příslušné pracovní skupině rady, které já před, v příslušné formaci rady, které já předsedám. Ehm, v rámci aktuálního trhu se také komise eh, zaměřuje na elektronický podpis. Eh, to je nesmírně důležitý prvek, aby jednotný trh mohl fungovat eh, pro spotřebitel i podniky. My se těšíme na konkrétní návrh od komise v průběhu jara, tak abychom o tom mohli začít jednat. Touto cestou tedy budeme schopni my přispět, eh, jak jim to bude možné, a poté eh, předáme tuto problematiku kyperskému předsednictví. Eh, dalším důležitým aspektem digitálního jednotného trhu je přístup k údajům veřejného sektoru. To také umožní podnikům rozvíjet nové digitální služby. Změna příslušné směrnice o PSI Eh, umožní další zpracování veřejných údajů ve prospěch eh, evropských podniků, ať už velkých či malých. Ten rámec musí být nastaven tak, aby byl efektivní, transparentní, eh, právně opodstatněný a nediskriminační, tak abychom zaručili spravedlivou hospodářskou soutěž napříč Evropou. Již proběhla úvodní diskuse na toto téma v Radě. Očekáváme opravdu komplexní diskusi o této věci v radě, protože je to horizontální záležitost. Jednou z výzev této souvislosti je, že návrhy změn se týkají i pravidel, podle nichž veřejné orgány stanoví poplatky za další zpracování veřejných údajů soukromými subjekty. Zdá se zjevné, že v době hospodářské krize eh, a obecného zaměření se na eh, veřejné rozpočty, toto může vyvolat eh, určitou, eh, určitý rozdíl, určitou pozornost. Budeme tedy usilovat o vyváženost, eh, protože je zde určitá neochota k rozšíření působnosti směrnice, k jejímu vstažení například i na kulturní instituce. My se vy nás snažíme dosáhnout co možná největšího pokroku za dánského předsednictví a těšíme se na spolupráci se spravodajem panem Kalfinem a s novými zpravodaji. Dále, pokud je o bezpečnostní výzvy v kybernetickém prostředí vzhledem eh, k technologickému rozvoji je třeba co nejrychleji eh, rozhodnout o budoucnosti agentury ENISA. Nebylo možné eh, to v radě zatím rozhodnout, protože čekáme také na výsledky jednání v radě v parlamentu. Než bude tady moci, možné eh, v této věci eh, pokročit za dánského předsednictví, potřebujeme eh, naplnit těchto určitých předpokladů. Doufáme, že Rada i parlament vykáží ochotu ke kompromisu, aby bychom mohli dosáhnout dohody v této věci v brzké budoucnosti. Návrh komise, pokud je o no, ustavení a provoz Galilea, jak víte, spadá do působnosti výboru, pardon, Rady pro dopravu můj kolega Henrik Dam Kristensen bude předsedat eh, této formace rady. Já jsem eh, eh, mu slíbil, že tu dnes tuto věc také zmíním, protože to je věc, která je výsostně důležitá pro dánské předsednictví. Satel, satelitní navigace je nesmírně důležitou součástí života evropské společnosti. Satelitní technologie využívá každý od občana, který si plánuje nějakou cestu po podnik, který který chce sledovat pohyb svého zboží. Eh, a samozřejmě to důležité pro navigaci. Eh, navigace se hodně opírá o satelitní služby. A dánské předsednictví se těší na pevný rámec pro dokončení projektu Galileo. Pracujeme na dosažení částečné politické dohody eh, na Radě pro dopravu která proběhne v červnu. Chceme vám poděkovat za spolupráce, za svou angažovanost v oblasti digitální agendy a těšíme se na eh, dosažení potřebných kompromisů, tak abychom eh, do Evropy vrátili růst eh, také prostřednictvím informačních komunikačních technologií. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji a jsem připraven zodpovědět vaše dotazy, a již dnes či v průběhu nadcházejících 6 měsíců. Děkuji. Děkujeme panu ministrovi. Máme šesté řečníku, takže já uzavřu tento seznam. Takže toto byly řečníci, které tady máme, takže každý dostane tři minuty k dispozici a tím pádem bude mít i pan ministr čas na odpovědě. Pan Benson. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych vás rád přivítal ve výboru pro průmysl. A hned chci upozornit na jeden bod. S hospodářskou krizí, kterou v Evropě prožíváme, je pro malé a střední podniky těžké získat financování na to, aby mohli investovat. Pan ministr řekl, že je třeba podporovat růst. A my musíme konstatovat, že malé a střední podniky, které v uplynulých eh, pěti letech eh, vytvářeli 80 pracovních míst, mají problémy. Nejsou schopny získat financování, banky nejsou ochotny poskytnout úvěr. Komise v prosinci spustila program, který se týká financování malých a středních podniků. Toto byl jeden z 12 bodů pro oživení jednotného trhu. Máme také směrnici o venture capital. Pane ministře, můžete nám říci, jaké jsou priority dánského předsednictví, aby se urychlily věci a do jaké míry můžeme dospět eh, vpřed v této otázce za dánského předsednictví. Děkuji. Paní Thompson. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, já vás vítám na našem výboru. Jsme rádi, že s vámi můžeme vést eh, tento dialog. ITRE je výbor, který má celou řadu pravomocí. Zabýváme se také průmyslem. Teď jste dostal otázku na malé a střední podniky. Ty jsou velmi důležité, když hovoříme o jednotném trhu. Pokud si dobře vzpomínám, tak 97% pracovní síly v soukromém sektoru je zaměstnáno právě v malém a středním podniku. Je tedy důležité dát přednost těmto malým a středním podnikům. A pokud o jednotný trh, ráda bych se zeptala na vývoz. Máme, a na vývoz služeb tedy především, máme směrnici o službách, která by řešila celou řadu problémů, které jsme v minulosti měli. Jak tohle vypadá s vývozem služeb, protože to nebylo považováno za velkou prioritu, ale i se musíme nasměrovat určité finance. Vzniká také problém s vývozem v uvozovkách v rámci Evropské unie. V parlamentu proběhne seminář pro orientaci malých a středních podniků, pokud jde o světový vývoz. Já jsem byla v Brazílii a tam jsem si uvěřila, že pro malé a střední podniky z Evropské unie je velmi obtížné prosadit se ve světě. To se daří pouze velkým podnikům. Můžeme v tomto směru malé a střední podniky nějak eh, podpořit? Je to chvíle, kdy si myslím, že by to bylo zajímavé. Myslím si, že v tomto výboru je spousta věcí, které můžeme a měli bychom pro malé a střední podniky udělat. Když byla vydána směrnice, tak bylo okamžitě rozhodnuto, že tento výbor vypracuje zprávu zaměřenou na malé a střední podniky. A nemělo by se to prý zabývat eh, trhem práce. To si myslím, že není možné. Tímto způsobem rozhodně malým a středním podnikům nepomůžeme není to zpráva, která by byla prezentována sama o sobě, je součástí většího souboru zpráv, které budou řešeny společně. Jak tedy můžeme zlepšit situaci malých a středních podniků? Eh, musíme se distancovat od jakéhokoliv zhoršení pracovních podmínek pro lidi zaměstnané v těchto malých a středních podnicích. Děkuji, pan Rode. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Teď se tady hovoří jenom dánsky. Stejně jako na plenárním zasedání, i tady bych rád pozdravil vládu, což je pro mě trochu nezvyklé, protože představuji opozici, ale myslím si, že jste odvedli už velký kus práce při tom, když jste převzali předsednictví a také to, jak přicházíte do parlamentu, svědčí o tom, že předsednictví přikládá velký význam spolupráci s parlamentem a to si myslím, že je velmi vhodné, pokud chcete jako předsednictví dosáhnout úspěchu. Mnohá předsednictví si tuto věc hned uvědomí a já si myslím, že je velmi povzbudivé, že jste to udělali i vy. Mám otázku, která se týká patentu. Pan ministr se zmínil o iniciativě komise. Jednotný trh eh, předpokládá, že budeme mít jednotný evropský patent. Nicméně kvůli různým neschodám tento problém eh, ležel stranou eh, celou řadu let, ale teď si myslím, že můžeme postoupit vpřed díky posílené spolupráci. Možná by se to mohlo podařit, že bychom tedy dosáhli toho, že bude vytvořen evropský patent a to si myslím, že je velmi důležité pro jednotný trh. Otázka číslo dvě. Pane ministře, vy jste zodpovědný za růst. Myslíte si, že daň z finančních transakcí by podpořila růst v Evropě a zaměstnanost? Děkuji. Děkuji, pan Bütikofer. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, Herr Minister. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Obávám se, že ten dánský monopol tady narušíme. Pane ministře, vřel vás vítám v našem výboru. Má politická skupina podporuje vaši vládu, koalici, ale v opozici. Také byla odvedena inteligentní práce tímto způsobem. Takže teď je žarty stranou. Máme několik otázek. První věc se týká malých a středních podniků. Během vašeho předsednictví doufám, uvidíme určité změny směru, po, po kterých voláme už dlouho. Především co se týče horizontu 2020 rámcového vědeckého programu. Takže je dobré, že malé a střední podniky se budou účastnit těchto rámcových programů. to není v souladu s evropskou ambicí. Během toho minulého sedmého eh, rámcového programu 15 výdajů na výzkum se věnovalo malým a středním podnikům. Tohoto cíle jsme nedosáhli, byl to velice ambiciozní cíl. Spíše v horizontu 2020 došlo ještě ke snížení tohoto a mají se zde řešit jednak společenské otázky, technologie, ale bohužel to není v té oblasti, kde je skutečně zapotřebí růstu. E, malé střední podniky jsou často ohroženy a tyto malé a střední podniky dostanou velice malý podíl této celkové velké částky a bude to propočítáno na určitém základě, kdy malé střední podniky nakonec se dostanou mnohem méně, pokud vezmeme také v potaz inflaci. Takže musíme zcela jistě pomoci malým a středním podnikům a věřím, že ministr pro růst veme v úvahu určité náměty. Za druhé, máme jeden specifický rys. Naše podniky jsou velice závislé na dovozu surovin. Pan komisař Potočník udal čísla, že v podstatě v průměru potřebujeme 16 tun komodit a surovin a z toho 3 tuny jsou dovezeny. Co to znamená pro evropský průmysl? Pochopitelně ty dopady jsou závažné, takže doufám, že Evropská unie podpoří je ukončení fungování budou různé programy, které budou zaváděny a Pokud eh, budeme vytvářet partnerství v této oblasti, tak celé jistě Rada i komise budou do toho vstupovat a budou zajišťovat tato partnerství v oblasti technologie. Eh. Děkuji, pan kolega Buzek. Děkuji. A děkuji panu ministrovi za to, že dnes mezi nás přišel. Blahopřeji dánskému předsednictví především eh, k tomu programu obnovy společného trhu. To je pro malé a střední podniky, o které se tady velmi zajímáme, je klíčovou otázkou. A celá ta agenda, patenty, uznávání kvalifikací na evropském trhu a větší mobilita, to vše velmi souvisí s malými a středními podniky. Je to velký plán a Evropská komise, komisař Barnier, jsou připraveni tento plán realizovat a ve spolupráci s dánským předsednictvím bude mít toto úsilí zásadní význam. Parlament je také připraven protože právě nápad obnovy vnitřního trhu vyšel z Evropského parlamentu. Právě my jsme navrhli, abychom začali touto záležitostí se zabývat. Současný premiér eh, Itálie, pan Mario Monti, připravil eh, zvláštní zprávu já už jsem eh, předložil návrh, paní dánská premiérka na to velmi rychle reagovala, stejně jako eh, pan, eh, prem, pan předseda Barroso, protože to samozřejmě záleží i na členských státech a na komisi, nejen na parlamentu. Musíme se především při obnově společného trhu zaměřit na malé a střední podniky. Může tím pomoci také Evropské hospodářské společenství tak jsme o tom hovořili s Jackem Nellorsem a je to myšlenka, kterou také navrhl Evropský parlament a také to vyšlo z tohoto výboru ITRE a já jsem za to vděčný kolegům a kolegyním, protože si myslím, že pro vytvoření nebo tedy pro existenci eh, vnitřního trhu je právě společný trh s energií zásadní. A v tomto směru by se mělo teď ubírat úsilí komise a rady. A teď mám ještě jednu takovou obecnou otázku. Vy zde zastupujete ministerstvo hospodářství a my teď chceme uzavřít mezivládní dohodu, která bude daňovou umluvou a která v podstatě hovoří o hospodářském řízení, o zprávě hospodářství Evropské unie. A to, jak bude tato umluva přijata, je velmi důležité, zásadní pro budoucnost Evropské unie. A já se na vás, jako na ministra pro podnikání, obracím se dvěma otázkami. Je dánské předsednictví ochotno pracovat na tom, aby státy, které zatím nejsou členy eurozóny, se v budoucnosti těmito členy staly? A za druhé, je dánské předsednictví připraveno integrovat eh, Evropský parlament do všech těchto budoucích rozšíření eurozóny. Já se o to velmi dlouho už zajímám a myslím si, že by to byl důležitý krok. Eh, děkuji. Děkuji, pan kolega Balčity, se eh, poslední vystoupení. E, taip pat noriu pasveikinti gerbimas ministrė. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vítám vás, e, pane ministře, a děkuji za velice komplexní úvod, co se týče programu dánského předsednictví. Vaše portfolio je velice složité, máte tam informační technologie, máte tam celou řadu dalších e, problematik, které jsou velice složité. Co se týče elektronického podpisu, zmínil jste, že komise má zahájit určitou iniciativu. V 21. století máme země, členské státy, které musí schválit elektronický eh, podpis a to je ohromný, ohromná překážka pro veškerou ekonomickou spolupráci. Neměli bychom být přísnější a neměli bychom navrhnout jasné cíle, jasné termíny, dokdy členské státy musí přijmout a uplatnit elektronické podpisy ve svých zemích a dále cíl propojení Evropy eh, za využití různých prostředků. Máme celou řadu nejrůznějších programů a někdy není možné implementovat všechny tyto programy zároveň. To vím ze své vlastní zkušenosti, Někdy dochází k výměně dokumentů, nejrůznější kurní služby je předávají, takže abychom dosáhli daného cíle, nemyslíte si, že bychom měli mít jednotnou platformu, co se týče nástroje pro propojení Evropy, abychom e, také zohlednili výměnu dat. To znamená, že daný trh by nebyl tak fragmentovaný. Děkuji. Grazie. Děkuji. Tím jsme uzavřeli naše otázky a teď dáme panu ministrovi slovo, aby mohl reagovat. Tak. tak po tý. Děkuji mnohokrát a chtěl bych poděkovat za velice laskavá slova, konstruktivní poznámky a otázky. Vypadá to dobře, co se týče naší spolupráce v následujících měsících. Pan Benson položil otázku který, a ptal se na financování malých a středních podniků. A ostatní kolegové také zmínili situaci malých a středních podniků a že bychom jim měli usnadnit jejich růst, protože to je zcela klíčové pro zajištění růstu v Evropě. Teď konkrétně k otázce financování malých a středních podniků. Směrnice o rizikovém kapitálu je součástí aktu jednotném trhu a stanovuje velké priority pro dánské předsednictví. Naším cílem je dosáhnout dohody v rámci prvního čtení s Evropským parlamentem, a to eh, v první polovině roku 2012 a věříme, že Evropský parlament přispěje k zajištění toho, abychom dosáhli této dohody, protože to bude velice přínosné především pro malé a střední podniky v Evropě. Chceme zajistit, aby legislativa, kterou přijmeme, posílí naše cíle, zajistí nezbytný kapitál, takže doufám, že v této oblasti zajistíme žádoucí posun. Dále zazněla otázka o směrnici o službách, vývoz služeb, inteligentní nařízení a také, jakým způsobem můžeme zajistit, abychom měli náležitou úroveň sociální ochrany v této oblasti. Pochopitelně je důležité, abychom hovořili o inteligentních nařízeních, abychom byli naprosto jasní, transparentní a samozřejmě chceme zajistit, aby sociální podmínky, včetně pracovních podmínek, nebyly ponechány stranou. Jedná se o nesmírně důležité záležitosti. Je to pro nás eh, významné a od toho budeme odvíjet naši práci. A můj třetí dánský kolega, vím, že jsme v Národním parlamentu také měli velice zajímavou politickou diskusi, tak eh, vy jste hovořil o otázce patentu. O tom se nemůžeme v podstatě bavit, protože jsme se stoprocentně shodli. Je důležité, abychom vyřešili otázku patentu, takže nařízení o patentech a také jakým e, způsobem a kde bude místo soudu pro patenty. Tady jsme e, v této oblasti strávili hodně času. Měli jsme diskuse také v rámci polského předsednictví a nakonec máme kompromisní návrh který vznikl. Objel jsem celou řadu hlavních měst, měl jsem celou řadu bilaterálních jednání začátkem letošního roku, protože tuto otázku chceme finalizovat. Už jsme tak blízko našeho cíle a výhody evropského společného patentu jsou naprosto zřejmé nejen pro malé a střední podniky, takže budeme muset dospět do našeho společného cíle. Je tady celá řada citlivých otázek, nicméně jsem velice potěšen, že mohu říci, že řada klíčových aktérů v Evropské unii slíbila, že přispěje velice aktivně k nalezení řešení během dánského předsednictví. Takže to je jedna z našich eh, klíčových priorit. Dále zazněla otázka, která se týkala daní, daní z transakcí. tomu bych chtěl dodat, že ministr pro vnitřní záležitosti řeší tuto problematiku a já zcela s potěšením ponechám řešení v jejich rukou. Ale pochopitelně ji podpoříme v rámci dánského předsednictví a i v tomto ohledu povedeme významná jednání. Dále Zazněla ještě další otázka, která se týkala malých a středních podniků. O tom se zmínila celá řada poslanců. Z našeho pohledu programy Horizont 2020 a program Kosmo mají společného jmenovatele. A to je zajištění přístupu k finančním prostředkům, zajištění růstu. Kosmos, Kosme, pardon, může konkrétněji pomoci malým a středním podnikům, aby se dostali na trh, zatímco program Horizon 2020 je širší ve svých cílích. Zaměřuje se na vzdělávání, na výzkum, jedná se o dlouhodobější aspekty zajišťující náš růst. Myslím si, že je důležité, abychom se drželi těchto cílů těchto priorit a během našeho předsednictví také chceme zajistit eh, důležitý pokrok eh, především v programu COSME. Nicméně bych chtěl zdůraznit, že financování těchto programů se odvíjí od eh, budoucího rozpočtu Evropské unie. Také se to týká malých a středních podniků, dále směrnice o rizikovém kapitálu, nařízení kosme, ale rozvoj vnitřního trhu, to je zcela zásadní. A těch deset klíčových iniciativ, které se nacházejí ve směrnice o jednotném trhu, jsou určitými nástroji, které mohou zlepšit situaci podniků a malých a středních podniků především. Dále zazněla otázka finančního ehm, paktu, vůbec celková ekonomická situace, to je zásadní pro naše vyjednávání, ale já asi nejsem ten správný člověk, který by měl hovořit podrobněji k těmto tématům, protože to eh, se připravuje na neformální summit, který vypukne v pondělí a to bude asi to nejlepší místo, kde se o těchto otázkách eh, bude hovořit. A na závěr Eh, zazněla otázka, která se týkala elektronického podpisu. Ehm, Takže elektronické podpisy, už jsem to našel ve svých poznámkách. Co se týče elektronických podpisů, zde bych chtěl pouze říci, že to je iniciativa, která spadá do digitální agendy a dánské předsednictví si myslí, že revize této směrnice může podpořit digitalizaci vnitřního trhu a může také podpořit naše priority. Řekli jsme, že komise předloží návrh během jara a doufám, že začneme vyjednávání na základě tohoto návrhu. Máme mít koncem června určité diskuse na Radě o telekomunikacích a je to velice důležité téma, které jsem si také poznamenal. A chtěl bych zdůraznit, že bude probíhat neformální rada, která bude řešit otázku digitálního vnitřního trhu, bude to na konci února a tato problematika bude probírat tuto otázku. Také koncem února máme mít v Kodani setkání skupiny na vysoké úrovni. Je to nesmírně důležité, protože zde vidíme velký potenciál a možnosti zlepšení v celé řadě členských států. Děkuji opravdu srdečně. Jménem všech přítomných děkuji panu ministrovi Sonovi a jeho spolupracovníkům za to, že sem dnes mezi nás přišli. Přejeme vám hodně štěstí pro toto pololetí. Děkujeme také tlumočníkům, kteří souhlasili s tím, že tady zůstanou ještě o 10 minut déle. Srdečně vám tedy děkujeme a příště se sejdeme 6. února od 15 do 18.30 hodin. Hodně úspěchů v práci, děkuji, brzy naschledanou a ještě jednou děkuji panu ministrovi a jeho spolupracovníkům.